Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. Dámy a pánové, kolegové, eh, já navrhuji, že bychom začali, i když je to s určitým drobným spoštěním. Eh, pokud se týče jednacího pořádu, má někdo něco, nějaké poznámky, komentáře? Zdá se, že ne, takže pořád jednání je tím pádem přijat. Eh, druhý bod sdělení předsedy. Tady mám jeden bod. Máme dnes 9. Eh, listopadu 2009 a dnes před 20 lety eh, v Berlíně byla zbořena nebo prolomena berlínská zeď a to byl jeden z těch nejsilnějších impulsů pro znovu sjednocení Německa a také spojení Evropy, západu s východem. A díky tomu také dnes sedíme tady všichni spolu. Pro tento výbor je to z toho důvodu zvláštní datum, protože vím, že mnozí, eh, kteří byli tenkrát u toho, tak eh, tento výbor toho dne byl právě v Berlíně a de facto Eh, ti, kteří z toho účastnili před 20 lety, to zažili živě. Eh, z členů eh, tohoto výboru jsou stále ještě tři v Evropském parlamentu a také v tomto výboru kolegové Lamasur, Speroni a Kosiny. Pan Lamasur tady sice dneska není, ale napsal nám takovou krátkou poznámku a požádal tady kolegyně, aby ji přečetla. A potom bych ještě také požádal pana kolegu Speronyho, který je jediný dnes zde přítomný očitý svědek událostí, aby nám k tomu něco řekl. A já bych vás všechny prosil, abyste Ehm, tedy toto umožnili eh, v rámci našeho programu. Takže paní kolegyně. Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Čili toto je prohlášení pana Ramasura k 11. Jakožto člen našeho výboru Jury mohu říci, že to byly opravdu výjimečné dny. 20. století. Byl to den šedivý, který byl opravdu velice vlhký, vlhký, nepříjemný den v listopadu. My jsme se dostali do Berlína, kde jsme projížděli eh, NDR, viděli jsme rovněž Reichstag, kde ještě jsme viděli pozůstatky bojů z druhé světové války. Měli jsme, projeli jsme kolem um, centra, pro konferenčního centra. Viděli jsme zde stázy a jejich sídlo, které eh, bylo právě v, tomto, v této oblasti a které mm, mělo kamery a tak dále. Pan Stoffenberg eh, nám umožnil návštěvu eh, i vězení, kde byl jeho otec i, jeho, mm, i ti, kteří se zúčastnili atentátu na Hitlera, vězněni a umučeni byla to v podstatě, eh, dostali jsme se na obrovské náměstí, obrovské náměstí, kde jsme viděli i bunker, bunker, bunker, ve kterém Hitler zemřel. No a poté večer u večeře eh, nám oznámili tu úžasnou novinu, to, že, kon, to, že dojde o půlnoci k odstranění kontrolních bodů mezi východem a západem. Viděli jsme obrovské množství lidí, první vlny mlad, mladých lidí, kteří, kteří eh, z východu se dívali v údivu na celou tuto záležitost. Viděli jsme, viděli jsme jak Turci otvírali své malé butiky, aby oslavovali tuto záležitost. Banány, které kdysi byly mm, pro, no, kde se prodávaly banány, které kdysi byly opravdu výjimečné na východě, v podstatě velice mm, málo kdy viděli. My jsme viděli, že Berlíňané se po těchto oslavách vrátili domů a následující den začali opět teda pracovali, vrátili se do práce až do mm, poledne, kdy eh, se mnoho, mnoho lidí vrátilo k, tom, k této zdi, aby, mm, aby začalo postupně rozkládat tuto zeď až do 14.00, kdy se poté všichni vrátili zpátky do práce bylo, bylo to opravdu něco, užite, něco úžasného. Viděli jsme, jak v podstatě probíhá revoluce v průběhu pracovní doby nebo v polední mm, přestávce. Všichni, všichni jsme věděli, že se zúčastňujeme opravdu úžasné události. Ovšem mohu říci, že nikdo, nikdo nepředpokládal, jak velice rychle dojde k těmto záležitostem, k rychlosti, kterou dojde k opětovnému eh, zjednotění, zjednocení nebo jakou rychlostí dojde k rozložení komunistického režimu. V 9.11. odpoledne v Bruselu probíhalo kolokvium, hovořilo se zde o bezpečnosti Evropy a hlavním řečníkem eh, byl Manfred Werner, eh, tajemník NATO, bývalý ministr obrany Německa. Hovořilo se zde o situacích v Československu, v Polsku, v Maďarsku, mm, že tyto události by mohly pomoci Německu doufat v sjednocení odpověď byla následující, velice kategorická. Pravděpodobně nedojde k jednocení v následujících 20 letech. Po několika hodinách ovšem došlo k pádu, k pádu zdi a e, po deseti měsících poté došlo ke sjednocení Německa. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně a prosím, vyřiďte naše díky panu Lamasurovi. E, pan Baltazar za pana Cassiniho, prosím. Eh, já musím říct, že eh, já tady mám eh, opět vzkaz od pana předsedy Kasinyho. Takže, vážení přátelé, pane Štojbre, kolegové, já jsem byl také při já jsem byl také při pádu berlínské zdi, my jsme viděli z okna nejdříve patrolu pohraničních vojáků a my jsme se pokusili ze západního Berlína tedy navštívit eh, východní Berlín. Eh, jiná skupina naší delegace eh, se pokusila navštívit politické vězně ve východním Berlíně, byl tam také pan hrabě von Stauffenberg. Ale Viděli jsme, jak prout lidí prolomil zeď směrem z východu a pokračoval na západ. Také eh, dopoledne eh, se hovořilo o právním postavení města Berlína. Eh, tento 9. listopad je pro mě den vysoce symbolický. Zejména ten den Evropa dostala obrovskou šanci najít svoji novou identitu identitu jakožto Unie národů, která není vyvolána strachem, ale e, spíše je to Unie svobodných národů. Pád komunistického systému de facto začal už deset let předtím v Polsku. A možná se také hodí připomenout v okamžiku, kdy Evropská unie nabývá nové struktury. Připomenout tady to, že Evropa v tomto okamžiku také myslí na své kořeny. Děkuji vám a nyní pan kolega Sperony. Děkuji vám, pane předsedo. Mé svědectví, smím to tak nazvat, se samozřejmě do značné míry shoduje s tím, co jsme si vyslechli od kolegů Lamasura a Cassiniho. Nejpřekvapivější bylo to, že ačkoliv jsme byli přímo na místě, tak jsme de facto do poslední minut nedokázali předpokládat, co nastane. Zeď samozřejmě ještě stála a jednotlivci se pokoušeli je nějakým způsobem překonat, ale to eh, nebylo eh, příliš míněno vážně, nebo nebylo to možno brát jako vážně. My jsme byli v Reichstagu a odtamtud jsme měli výhled z oken přímo na zeď a také na pohraničníky. Je třeba říct, že Obě strany spolu prakticky nekomunikovaly a pak najednou se objevila možnost přejít skrz tu stěnu, poněvadž ta bariéra jednoduše a prostě se zhroutila. Bariéra, která dělila nejen toto město, ale také celou Evropu. Jestliže je nás tady dneska nevím kolik zástupců z 27 zemí, eh, kolegové, kteří eh, kdysi byli také zavření za touto zdí. Eh, pak na tu noc z 8. na 9. listopad. To bychom neměli zapomenout, poněvadž tehdy byly položeny základy naší dnešní Evropy, která se dále dále vyvíjí podepsání Lisabonské smlouvy. Děkuji vám, pane kolego. Myslím, že máte pravdu. Eh, ještě pan Pasaus eh, nám poslal svůj vzkaz. On byl tenkrát eh, generálním tajemníkem právního výboru, předchůdce paní Martinezové, a on je upozornil na to, že existuje ještě další zajímavý zdroj, pan hrabě van Stauffenberg, eh, také za Evropský parlament a vlastně eh, syn eh, někdejšího atentátníka proti Hitlerovi. Čili on také byl v ten den v Berlíně u události, které ostartovaly sjednocování Německa, čili to skutečně stojí za zmínku. Dobře, já tedy všem děkuji a teď se vrátíme k našemu řádnému pořadu jednání. Eh, zápis z 5. 6. října, má někdo něco proti? Zdá se, že ne. Tak tím se dostáváme do bodu číslo 4 a já mezi námi srdečně vítám pana doktora Edmunda Štojbra, předsedy vysoké skupiny, skupiny na vysoké úrovni pro snižování administrativní zátěže. Tuto skupinu vytvořila Evropská komise. Pan Stoiber byl mezi námi zhruba před rokem a podal nám zprávu o práci této skupiny. A e, to je věc, která patří k tématem, které nám v tomto výboru leží na srdci. My se vždycky zabýváme také e, různými posouzeními dopadů a tím máme v naší práci mnoho styčných bodů s prací skupiny na vysoké úrovni. Já vás tady ještě jednou vítám, pane Štojbre. No a já vám rovnou dám slovo, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, skutečně je to tak, že před necelým rokem jsem už jednou měl tu čest být mezi vámi v tomto výboru a vy jste vlastně tím hlavním výborem vedoucím výborem pro odborávání byrokracie. Takže já se spolehám také na vaši podporu, která je pro naši práci ve skupině velice důležitá. Ehm, musím říct, že ehm, je to také otázka od, odborná. Já bych tedy, když dovolíte, se vyjádřil eh, principiálně k Lisabonské smlouvě a jejímu vlivu na odborávání byrokracie. Rostoucí význam evropského práva dosud není v českých zemích dostatečně vnímán. Já jsem navštívil osm eh, členských zemí a hovořil jsem s příslušnými ministry od Anglie až po Itálii a e, jak jsem již řekl, opravdu není zde dostatečně vnímáno, co se zde děje z právního hlediska. Proto tedy národy 27 členských zemí e, vnímají taková ta v podstatě hloupá rozhodnutí, jako třeba teď žárovka byla, e, vnímají to prostě tak nějak takovým zvláštním způsobem. Žádá se, aby se omezovala byrokracie a e, je třeba říci, že se o tom hodně sice debatuje v členských zemích, ale většinou až pozdě. Jakmile dojde k nějakému rozhodnutí v Bruselu a e, pak tedy e, ty dopady přijdou, tak teprve pak se rozvíjí debata a ta je samozřejmě negativně nakloněna Evropské unii. No a aby k tomu nedocházelo, je třeba, aby rozhodování na evropské úrovni eh, bylo daleko veřejnější. Eh, například příliš málo se o dění zde zajímají média. Dosávadní právní situace takovouto debatu v Evropě stěžuje, neli zcela znemožňuje. Evropský parlament eh, nebyl dosud hlavním zákonodálcem v Evropské unii, nejbrž je toho rada ministrů, která jedná se zavřenými dveřmi. Členské země při nových legislativních eh, návrzích většinou prosazují řešení ad hoc, bez ohledu na byrokratické náklady, poněvadž eh, v radě se posouzení dopadu neprovádí, dosud se neprovádělo. V, tém, v tomto ohledu Lisabonská smlouva přináší výrazné zlepšení. Rada eh, v okamžiku, kdy funguje jako zákonodárce, bude v budoucnosti jednat veřejně a Evropský parlament se stává jemu rovným zákonodárným orgánem, tedy radě rovným zákonodárným orgánem. Skupina expertů pro odborávání byrokracie zhruba za rok a půl práce se zabývala 13 oblastmi, právními oblastmi, tedy 13 právními oblasti a mm, identifikovala přes 200 eh, případů na zjednodušení byrokracie, tedy možností, eh, s úsporou 41, předpokládám úsporou 41 miliard eur ročně. Já jsem toto předal eh, místo předsedovi Barozovi a Barotovi, pardon, předsedovi Barozovi a panu Ferhojkenovi. A Pan Barroso se tomu e, věnoval hned po té, co byl znovu jmenován e, předsedou Evropské komise a vyslal signál v tom smyslu, že bere šance, které spočívají v odborávání byrokracie, velice vážné a chce je vzít za jednu z priorit svého druhého funkčního období. Je zde určitým způsobem nové myšlení, také v generálních direktorátech dochází k posunu mentality, eh, také eh, komisaři a jejich sekretariáty se k tomu staví trošku jinak a nejen, že se zabývají tím, co by mohli do budoucna dělat, ale také více tím, jaké jejich rozhodování bude mít následky. A toto je myšlení, které se, tedy po kterém se neustále volá. A e, tedy Evropa je pořád ještě vzdálená občanům. Komise chce tedy naše návrhy realizovat a za cíl si stanovila e, snížení byrokracie o 25 pro 20 milionů firm e, v Evropské 27. Je to program, který by neměl stát, stát ani daňové poplatníky, ani korunu. A komise e, již zahájila práci na některých e, návrzích. Já vedu tři příklady. E, jde o věci, které byly jednohlasně přijaty komisí už během tohoto roku. A sice umožnit pro mikro, pro ty nejmenší podniky, aby nemuseli eh, sepisovat eh, výroční zprávy, eh, mikrobilance a tak dále. Čili toto je rozhodnutí, které už padlo. Druhý návrh zrovnoprávnění elektronických faktur s fakturemi papírovými, což tedy v oblasti DPH. To by mělo znamenat zhruba úsporu 18 miliard eur a toto rozhodnutí padlo už 28. ledna 2009. Dále eh, rozšíření výjimky eh, pro eh, malé podnikatele, živnostníky, aby nemuseli mít elektronické tachografy. Toto je věc, která byla žádána velice masově a e, to rozhodnutí v tomto e, probíhalo velice, velice pomale a e, tady je skutečně nutné, aby se toto rozhodovalo rychleji. Například mohli bychom mít speciální výbor pro odbourávání byrokracie, kde by se tady různé mohly skoncentrovat různé zájmy, které vedou ale v podstatě stejným směrem. Existuje už také myšlenka vytvořit meziskupinu napříč politickými frakcemi, eh, která by byla předstupněm tohoto výboru. Já jsem se o tomto bavil s kolegy z České republiky před eh, jednáním tohoto výboru. Eh, z, mého, z mé zkušenosti je to tak, že odborné, odborní politici, kteří mají tedy jaksi dobré úmysly a také určité, eh, určitou odbornost. Eh, pracují tedy eh, pracují tedy za dosažení určitých cílů, ale bohužel se ukazuje, že ty účinky jsou často velice slabé. Takže já jsem toto viděl u ochrany spotřebitelů, eh, bezpečnost potravin, bezpečnost léčiv a eh, prostě eh, říká se tady, je tady taková mentalita, pokud se tím podaří zachránit byt jeden lidský život, tak se ta byrokracie vyplatila, tak to jsou samozřejmě debaty, které je třeba trošku vést na pravou míru i z té. Známe, že e, všichni v takových těch slavnostních proslovech jsou pro odbourávání byrokracie, ovšem e, v každodenní práci e, se to už tak neprojevuje. Jen tak si mohu vysvětlit to, že hospodářský výbor Evropského parlamentu nyní návrh pro to, aby nemuseli konečné bilance eh, dávat také ty nejmenší podniky, tak eh, v parlamentu to eh, velkou většinou neprošlo. Přestože tady parlament potom volal, tak já se teď ptám prostě, co se tady vlastně děje. Já sice nejsem poslanec a, a nebyl jsem nikdy ani Evropském parlamentu členem, ale prostě musím říct, že i parlament se musí počínat konsistentně. Máme zde také důležité politické otázky. Eh, a sice eh, odborné výbory by měly svá témata více zdůrazňovat v plénu, v politické debatě, protože jinak se odborávání byrokracie zredukuje na jakési vyznání, abych tak řekl. Eh, myslím, že by bylo dobré, kdyby se parlament znovu zabýval eh, tím návrhem, aby eh, nemuseli ty nejmenší podniky vypracovávat eh, každoroční evropskou bilanci. Dost práce stálo to, abychom v toto komisi prosadili u irského komisaře McCreevyho takže bylo by škoda, kdyby to zapadlo. Ale také je třeba, aby vlády eh, to, co prohlašují, aby zatím tedy eh, následovaly také činy. Například u Jean-Claude Junckera jsem eh, se snažil, aby eh, co nejrychleji eh, byly eh, výsledky naše skupiny realizovány. On mě to slíbil, také samozřejmě Sarkozy byl pro. Všichni věděli, že je naprosto nesmyslné, aby ty malé podniky byly takto zatíženy ale bohužel, ačkoliv Sarkozy byl třeba pro, tak eh, jeho ministerstvo financí prostě to prohlásilo za naprostý nesmysl, který není možný realizovat. Takže eh, v podstatě je vůbec eh, nezajímalo to, co jim říká, nebo co, co k tomu říká jejich prezident republiky. Čili v radě často se tady projevuje eh, různé, různé takzvané odborné námitky proti odborávání byrokracie. Ještě jedna věc. 18. září navrhl předseda komise eh, Barroso, aby mandát komise, mandát této mé skupiny eh, byl o dva roky prodloužen a její mandát byl také ještě rozšířen. Eh, já to samozřejmě dělám jako čestnou funkci, eh, čili to eh, zajišťuje nezávislost naší skupiny. Já jsem s tím souhlasil. Souhlasil jsem také, že by pokračoval předsednické funkci, ale zároveň s tím jsem panu předsedovi doporučil, aby ustavil radu na odborávání byrokracii po vzoru Švédska, Nizozemí, možná Británie nebo Německa. Protože pokud chceme byrokracii odbourávat trvale, pak tato byrokracie eh, musí být sledována nezávislým orgánem. A sice nejen byrokracie, která už existuje, ale také byrokratické důsledky nových zákonů, které se eh, jako na běžícím pásu produkují, a to i zde v Bruselu. Pouze tehdy, když budeme mít systém včasného varování, jí bude možné eh, podnikům v Evropě ukázat, že nám skutečně jde o debirokratizaci a Samozřejmě pokud staré předpisy odbouráváme a místo toho produkujeme eh, nové a nové, tak eh, to se potom lidem těžko vysvětluje. Tuto otázku nejpozději eh, v únoru budu debatovat s předsedou komise a když hovořím o budoucím mandátu, který od komise dostaneme, tak musím říct, že komise je do jisté míry překvapeny, překvapena a také zde v parlamentu eh, mnozí také nevěděli, mm, o čem vlastně to, co my děláme, bude. Ale je pravda, že naše skupina eh, v poměrně skromném osobním postavení se, eh, tedy obsazení, se zabývala o němi 13 právními oblastmi od zemědělství přes rybolov a tak dále. A myslím, že jsme to identifikovali hodně. Podpora Evropského parlamentu a zejména tohoto výboru eh, samozřejmě eh, parlament to může vidět trošku v širších souvislostech než my jako úzce zaměřená skupina. Eh, právní eh, výbor, tedy výbor právní záležitosti, eh, vidí věci v jiných souvislostech. Já vím to z vlastní zkušenosti také, jsem byl členem právního výboru v jednom parlamentu. A je třeba, aby se eh, provádělo skutečně nezávislé posouzení dopadů a navrhuje se Eh, odbourání byrokracie o 25 eh, A ještě poslední věc. Eh, stále častěji jsme konfrontováni s tím, co jsme řekli před deseti, osmi, pěti, čtyři lety a tak dále, před, když se mění vlády zejména, protože při různých příležitostech Eh, politici prohlašují, co už udělají, co už udělali pro odborávání byrokracie. Eh, ovšem lidé na ulici si to většinou eh, moc nevnímají. Čili tady něco pozitivního už máme za sebou, to ano, ale já bych své příležitost, své přítomnosti zde chtěl Eh, vás poprosit, abyste eh, toto sledovali. Chci vám poděkovat za podporu zejména panu Lénemu, eh, u kterého vždy nacházíme velkou vnímavost. No a samozřejmě i na půdě skupiny na vysoké úrovni dochází ke sporům, ale celkově se to, myslím, ubírá správným směrem. Děkuji vám, pane Štojbre. Ano, odbourávání byrokracie, to je skutečně problém, který vždycky eh, je velice těžký a jde pomalu. Já si pamatuju z 90. let, eh, eh, já jsem eh, jako vládní úředník se tímto tématem zabýval dvakrát, jednou pro Německo, jednou pro Evropská společenství a zkušenost je taková, že je to vždycky velice těžké až výsledek na konci nikdy není stoprocentní. Vždycky musíte slevovat. No a pokud se týče zkušenosti s komisařem McCreevym, tak eh, my eh, jsme se s tím taky setkali, čili vaše zkušenosti s ním eh, pro nás nejsou zas tak nové. My se budeme zabývat spolu s koordinátory tématem zlepšení posouzení dopadů a pokusíme se tedy spolu s vámi zapracovat na této věci. No a eh, pokusíme se, aby to byrokratické prostředí bylo v Evropské unii eh, zjednodušené, ne zkomplikované. Nyní paní Geringer. Chciałam przede poděkovat. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych ráda panu Štojberovi poděkovala za vynikající práci za práci jeho skupiny na vysoké úrovni, což je skupina, která se tomu věnovala dobrovolně tři roky. A nyní souhlasila s tím, že bude další tři roky pokračovat. Aby se alespoň částečně omezila administrativa a byrokracie v Evropské unii. Za byrokracii nás kritizují. Jsou to argumenty, které využívají euroskeptici, kteří říkají, že celý ten systém je natolik složitý a podezřelý. Takže mnohokrát děkujeme za tuto zprávu. Já jsem se tím podrobně zabývala, zvlášť protože jsem zpravodajkou. Zpravodajkou v našem výboru pro lepší tvorbu právních předpisů. A to vychází z 15. a 16. zprávy Evropské komise – A ty částky, které jste zmiňoval, ty miliardy eur, to by podle mě mělo přesvědčit každého komisaře, aby omezil byrokracii a zavedl doporučovaná zjednodušení. A chci vám také poblahopřát k té myšlence jakési soutěže o nejlepší projekt mezi malými podniky. Myslím si, že je to dobrý způsob, zapojení občanů do lepší tvorby právních předpisů. A je to také výborný marketingový nápad. Ale mám ještě několik návrhů a otázek. Pan Barroso uváděl, že v příštích dvou letech by chtěl rozšířit váš mandát. a dalo by se uvažovat o tom, jestli by ta skupina na vysoké úrovni neměla pracovat až do roku 2013. Protože celý ten projekt omezení břemene o 25 jak k tomu vyzývá komise, pokrývá období až do roku 2012. A aby bylo možné posoudit výhody, které vyplynou z tohoto programu, měli bychom podle mě prodloužit váš mandát až do roku 2013 abychom byli lépe schopni vyhodnotit výsledky vaší práce. To je tedy můj první návrh. A také bych se vás chtěla zeptat, jestli metodologie vyhodnocování administrativních nákladů a porovnávání výsledků v jednotlivých členských státech, které posuzujete po dvou letech vaší práce, je nyní správná, anebo jestli by se měla nějak měnit aby bylo možné skutečně vyhodnotit výhody, které plynou z těchto omezení přesnějším způsobem. Protože se jedná o první skupinu svého druhu. Ale možná, že budete mít i nápady na to, jak vylepšit vaši práci. A pokud jde o omezování administrativních nákladů o 25 čistou částku, to je jakýsi ukazatel, který se průměrnému občanu špatně chápe. A ráda bych požádala o další vysvětlení. Když mluvíme o tomto ukazateli, 25%, čistá částka, ráda bych věděla, jakým způsobem se to počítá a kde. Protože když byla v roce 2007 ta skupina na vysoké úrovni jmenována, Počítali jste ten ukazatel od roku 2007 anebo od roku 2008? Ráda bych o tom věděla víc. Abych našim evropským občanům mohla říct, že nejenom pracujeme na lepší tvorbě práci, právních předpisů, ale máme také konkrétní měřítka, na jejich základě naši práci poměřujeme. Mnohokrát děkuji za vaši práci a já vaši zprávu využiju jako zpravodajka. Děkuji. Eh, pan Kožuš. Eh, že jsme měli s panem Šlejvrem jednání před, eh, před dnešním meetingem. Já jsem osobně rád, že si, že si, že si našel čas. Já si myslím, že otázka byrokracie, tak jak říkala tady kolegyně, je vnímaná poměrně negativně v rámci Evropské unie a potřeba s tím něco dělat v tomto smyslu. Si myslím, že tři roky práce Štojbra a týmu dalších jeho 14 kolegů určitě přinesly Eh, výsledky. Já bych chtěl ohlásit, že 25.11. ve Štrasburku vyhlásíme eh, založení eh, pracovní skupiny, takzvané intergroup právě tady na půdě Evropského parlamentu, takže bych chtěl vyzvat své kolegy, pokud měli by měli zájem se této problematice věnovat, tak jsem jim k dispozici. Zároveň jsem se snažil dohodnout i nezávislé organizace, dohodl jsem se přímo s vedením OECD v Paříži před třemi týdny takže budou na této intergroup velice intenzivně spolupracovat. Já jsem se chtěl pana Štojbra veřejně dneska nějakým způsobem i zeptat. Vím, že ten mandát byl omezený, vím, že ten mandát byl zaměřen na eh, podnikatelskou veřejnost, na biznis. Eh, jestli v rámci té práce nenarazili na otázku rozšíření toho mandátu nejenom na podnikatelskou veřejnost, protože ono to není jenom o té podnikatelské veřejnosti, protože dneska byrokracie zatěžuje i eh, běžné občany a potažmo stojí hodně peněz i v rámci eh, běžného kontaktu s výkonem veřejné služby. Děkuji. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Niebler, bitte. Děkuji, paní kolegyně Niebler. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane doktore Štojbré, chci vám především srdečně poděkovat za to, že jste přišel k nám do právního výboru a že s vámi můžeme debatovat. Já bych eh, vám chtěla popsat, popřát všechno nejlepší do budoucí práce, eh, dobrou ruku při volbě návrhů a Eh, my doufáme, že s vaší pomocí to budeme moci realizovat. Eh, měla bych dva komentáře. Za prvé je dobře, že jste se zabývali konkrétními legislativními eh, návrhy, včetně návrhu na odborávání byrokracie. Já vás v tomto plně podporuji a také podporuji to, co jste řekl, že by bylo dobré, aby na evropské úrovni bylo nezávislé, nezávislý orgán na kontrolu odbourávání byrokracie. E, nás teď čekají také slyšení budoucích komisařů a to znamená, že budeme mít také příležitost se přímo s nimi pobavit o těchto otázkách tak aby eh, komise na to potom kladla příslušný důraz. Já věřím, že v příštích eh, týdnech se tím budeme zabývat konkrétně. A měla bych ještě otázku. Uvedla bych, eh, uvedla bych to příkladem. V Německu máme, jsme pořádali mnoho akcí, nejenom tady před volbami, ale hodně se hovořilo na tomto setkání s občany eh, zrušení žárovek, zákaz žárovek. To je vnímáno jako eh, prototyp evropské byrokracie spolu s zakřivením okurek a banánů a podobně. Čili eh, já tady nechci tady rozví, rozpoutávat debatu o žárovkách a účinnosti nebo úspornému využívání energie, ale Důležité je pro mě toto a to je moje otázka. Byly to eh, návrhy, které eh, na základě směrnice byly vypracovány také v komitologii a my k tomu máme různé postupy, ale jako parlament eh, v tomto typu postupu nemáme zas tak velký vliv. Čili já se ptám, jestli vy také zkoumáte na vaší eh, skupině eh, právě ty postupy eh, kolem komitologie. A pokud ne, tak možná by bylo dobré, abyste se na to zaměřili. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane doktore Štojbre, za poskytnuté vysvětlení k lepší regulaci. Vy jste řekl, a já to stoprocentně podporuji, že lepší regulace má sloužit zjednodušování života občanů, odbourávání byrokracie a samozřejmě zvyšování kvality života. E, vy jste se také zabývali otázkami ochrany pracujících, ochrany zdraví. A mně jde o to, abychom nevěděli s vaničkou i dítě. Ochrana zdraví to samozřejmě souvisí také s podniky, s technologickými postupy v podnicích. A e, já tady chci zmínit e, dvě věci. Jednou je třeba výměna, vý, výjimka z rýče. Mě by tedy zajímalo, e, nakolik Eh, pracující, kteří jsou také občany, eh, jestli také mají z této, z tohoto odbourávání byrokracie eh, prospěch. Ta vysoká skupina se stává z 15 členů. Jsou tam také, nebo je tam jeden člověk za pracující, za tady no, odbory. No a pak jsou tam podnikatele, odborníci a tak dále. Ale měla bych otázku v této souvislosti, tedy v souvislosti s ochranou při práci. Jak toto konzercium eh, s eh, firem, které jsem právě jmenovala, eh, jakým způsobem tedy de facto dospívají ke svým návrhům, a eh, jakým eh, způsobem tedy dospívají ke svým eh, posouzením nákladů a nakolik tedy se je to posuzováno také z druhé strany, to znamená ze strany zástupců pracujících. Já vím, že je to trošku možná neúplně k jádru toho, o čem hovoříte, ale taky mě to zajímalo. Pravní výbor je tady zodpovědný za všechny eh, aspekty. Pan Lechner, ano, děkuji vám. Já určitě eh, souhlasím s vaší analýzou a také pokud se týče těch specialistů, ano, i my v parlamentu to vnímáme podobně. Ehm, my eh, samozřejmě jako poslanci musíme velice často bránit Evropu a před občany. A já bych k tomu chtěl ještě dodat eh, jednu takovou poznámku. Bohužel, dosahování kompromisu na evropské úrovni, zejména v radě, nejenom tam, ale zejména v radě tím způsobem, eh, že se jednoduše a prostě eh, jak si ty, ty, ty předpisy, nebo respektive Eh, se prosazuje to, co si eh, někdo myslí, že je dobře a z toho se potom uvaří nějaký kompromis na vysoké úrovni, eh, který potom jaksi dusí život v zárodku někdy. To, co řekl kolega Košušník a kolegyně Nýbler a kolega Léne, to, co jsme dosud tedy udělali, Podařilo se nám tedy zbrzdit narůstání byrokracie. Ale já myslím, že ty posouzení dopadů eh, dneska v podstatě nejsou dostatečným nástrojem. Totiž eh, pokud eh, komise, nebo respektive pokud by to měl být posuzovat to nezávislý orgán, který by si ovšem objednávala komise, to myslím, to by taky asi nemuselo fungovat dobře. Čili, co já chci říci, je, je třeba, aby to byl skutečně pohled zvnějšku. Mám tady eh, například eh, označování potravin. Aktivisté jsou samozřejmě všichni proto, někteří i v Německu u nás, aby se mm, předepsaným způsobem označovaly potraviny a to má všechno spoustu byrokratických důsledků. A se eh, směrnice o ochraně spotřebitelů už tak eh, je komplikována a eh, de facto tím se to ještě zhoršuje a možná, že my v parlamentu si toho ani dostatečně nevšimneme. Eh, v parlamentu samozřejmě jsou jedni pro, jedni proti a musíme říci, že jak si vlastně ochrana spotřebitelů, ochrana zdraví, tak to je eh, v té velice složitá, složitá věc. Colin eh, McCarthy. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Pozdě mi přistálo letadlo, protože nad kanálem byla mlha, jak víte, tak to u nás v Británii často bývá. Chtěla jsem poblahopřát skupině na vysoké úrovni k té práci, kterou odvádí. Já to hodně sleduji jako bývalá předsedkyně výboru Rozhodně pokud jde o výbor eh, pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, nás tam velice zajímalo, co tato skupina dělá. Ale mám celou řadu otázek. První chci se zeptat, jestli jste si vědomi toho a jestli jste to zapracovali do toho, co teď děláte. To, co dělají tři členské státy, Nizozemsko, Dánsko a Spojené království, co se týče tvorby lepších právních předpisů. Jestli jste s nimi například o tom diskutovali, jestli máte nějaké styky a do jaké míry to podle vás pomůže dosáhnout nějakému pokroku. A jim jde také hodně o to, aby se toho zúčastnil parlament. A pak možná ještě určitá připomínka na adresu pana předsedy, pana Léného. Já opravdu doufám, že se nám podaří zajistit, že až ti tři ministři v prosinci budou na zasedání rady podávat zprávu, pozveme je i sem, protože já si myslím, že je důležité, abychom se vyslechli i my v parlamentu, abychom věděli, jaké ty iniciativy jsou, protože zvlášť tento výbor se zabývá lepší tvorbou právních předpisů. Takže bych opravdu chtěla vědět, jestli jste v kontaktu s pracovní skupinou rady a jak vidíte budoucí vývoj z hlediska lepší tvorby právních předpisů. Děkuji, Děkuji panu doktor eh, Pokud se týče vašich eh, příspěvků, eh, já musím říct, že to na mě zapůsobilo velice silně. Především bych chtěl poděkovat za vaše příspěvky, poněvadž ne vždy se setkávám s takovými reakcemi. Eh, s tím jsou také spojené moje naděje v tento výbor. Eh, dovolte dvě nebo tři poznámky. Takže my máme eh, skupinu na vysoké úrovni, které obvykle předsedá buď to některý z komisařů nebo nějaký odborník v oblasti odbourávání byrokracie eh, prostě to svěřili mě, čili bývalému politikovi, nebo v podstatě politikovi. Má to své výhody i nevýhody. Výhodou je to, že eh, mě naslouchají úplně jinak, jak v komisi, tak u různých svazů. Eh, je to prostě jiná situace, než kdyby Eh, tomu předsedal nějaký skutečně slovutný profesor, profesor ekonomiky. Vliv na občany, na veřejnost je možno vyvíjet prostřednictvím politiky. A já musím říct toto. Já eh, vlastně se eh, rozumím jako poradce příslušného komisaře, zatím to bylo u komisaře pro průmysl, tedy komisaře Ferhojgena, ale eh, od prvního první to bude přímo u předsedy komise. Eh, čili já myslím, že to bylo správné, tento posun. Otevřeně ovšem musím říci, že já potřebuji podporu ze strany parlamentu. Dělám to proto, že já už eh, nepotřebuju to dělat pro svoji vlastní slávu. Já prostě chci trošku přispět eh, k utváření Evropy, protože Evropa eh, na veřejnosti v mnohých zemích, a já vím, jaké jsou tady různé dotazové akce, já vím, jak je to tady ve Francii, v Německu, ve Skandinávii a podobně, Eh, prostě ze 30 ze 40 je ve vnímání občanů eh, vnímána Evropa jako byrokracie. Výjimkami jsou Itálie a Portugalsko v tomto. Já jsem o tom hovořil eh, s ministrem Brunetou v Římě, ptal jsem se, proč tomu tak je. A on mě se odzbrojil, když řekl, ano, my máme pětkrát, šestkrát, možná sedmkrát tolik zákonů než vy v Německu. E, prostě e, u nás e, cokoliv přijde z Bruselu, tak to vítáme, poněvadž většinou to ruší několik našich vlastních byrokratických zákonů a předpisů. Ale to je prostě takové téma na okraji. A ještě jednu poznámku, než se pustím do odpovědi na vaše otázek. Já se někdy divím a já jsem byl dlouhá léta ministerským předsedou v Bavorsku, eh, byl jsem pět let eh, ministrem a tak dále. A já vím, co všechno musíme plnit. Ale to, jak Evropská unie, a řekl jsem to i paní Redingové, ale jak Evropská unie eh, bývá byta eh, v 27 členských zemích eh, za rozhodnutí, která mnohdy ani nečiní, tak to skutečně je úžasné, co všechno si tady Evropská unie nechává líbit. Když se podobná kritika opírá do národních vlád, tak okamžitě je proti tomu reakce a ty vlády se brání. Evropská unie je jiná, Evropská unie prostě to jenom trpně snáší. To je takový velmi masochistický přístup a já si myslím, že dlouhodobě je to také nebezpečné, poněvadž tím se vlastně poškozuje image, image evropské myšlenky. A to, to je taková moje zkušenost. Já Eh, se tím prostě divím. A paní Redingová třeba mi na to odpověděla, máte pravdu, ale co s tím mám dělat? Eh, k vašim otázkám. Já jsem byl ve Velké Británii, i když se s tím možná původně nepočítalo. Hovořil jsem s panem Sargentem, eh, který vede příslušné antibyrokratické ministerstvo ve Velké Británii. Hovořili jsme spolu, hovořil jsem také s příslušným ministrem v belgické vládě, také ve skandinávských zemích, v Dánsku. A já tady mám představu o tom, jak to vypadá, jaká je situace. Tyto země mají do značné míry náskok, velký náskok. A já prostě to, co jsem tam viděl, eh, chci vnést do mm, budoucího mandátu skupiny. K panu Lechneru Lechnerovi. Eh, orgán pro posouzení dopadu, eh, ten, který momentálně není nezávislý, ale eh, je tedy nyní pod dohledem komise, odvádí velice dobrou práci, setkává se co 14 dní, je to velice namáhavé, namáhavá záležitost. A pan Italiana mi říká, že zhruba třetinu všech zákonů, které navrhla komise, eh, přes něho neprošlo. Ano, eh, je ale pravda, že eh, tento orgán musí dostat větší nezávislost. To prostě jinak to nezdůvodníme před veřejností. A Já myslím, že eh, ten orgán pro posuzování dopadu, eh, ten by se vlastně měl eh, zabývat tedy z hlediska občanů, z hlediska podniků, z hlediska státní zprávy. Ovšem jsou tady problémy, to se ptala paní Geringer, jakým způsobem měříme úspory nákladové. Eh, Holandiané na to mají vynikající model a je to model, který se používá i jinde v Evropě a dokonce také v Americe. Eh, prostě měří se to takto, eh, kolik lidí jak dlouho pracuje na té a té statistice, jaký mají plat a tak dále. Čili z tohoto se to vypočítává. A to potom spočteme pro celou evropskou úroveň, čili ta, ta zátěž, která způsobují evropští zákonodáci, tedy vy, to stojí 1,80 miliard eur naše podniky. K tomu ještě přistupuje národní byrokracie a to je dalších zhruba 180 miliard. To znamená, že celé správní náklady ve všech členských zemích eh, nakonec činí zhruba 360 miliard eur. A Evropská unie by chtěla do roku 2012 toto omezit o 25 já eh, jsem ovšem řekl předsedovi Barozovi, eh, proč se nezeptáte členských zemí, co v tomto směru dělají? Oni vás neustále kritizují, ale ptáte se vy jich, co dělají oni a tak dále. Čili eh, my chceme, aby tedy do té debaty, aby to byla trošku prostě ferovější debata to prostě, jestliže někoho, někdo se prostě nechává kritizovat, nevadí to. Já, já si myslím, že to prostě dlouhodobě není udržitelná cesta. Prostě je třeba toto říct celá na rovinu. Takže eh, je to standardní eh, model, eh, od kterého, nebo podle kterého se dá spočítat zátěž pro firmy. Ale Eh, jak spočítat náklady pro občana, na to zatím nemáme nějakou, nějaké kritérium. Eh, budeme to eh, počítat jak, kolik času mu to zabere, kolik mu to ubere z volného času, nevím. Když se ale zkusíme měřit zátěž státních orgánů, kolik tedy způsobuje byrokracie práce státních orgánů, tak tady také ještě musíme o kritériích pouvažovat. Tak, tak jsem to jenom chtěl říct. Krátce. K paní Regnerové. Máte pravdu. My v naší komisi eh, takže my samozřejmě eh, jsme se zabývali všemi těmi, kteří chtějí eh, pracovat na eh, byrokracii, na odborávání byrokracie, ale na, na druhé straně máme třeba odboráře a ti chtějí zregulovat ještě tamto a toto a toto eh, v zájmu větší bezpečnosti pro určité skupiny občanů a ta bezpečnost se zvyšuje spolu s byrokracií. Takže to je vlastně ta, ten rozpor mezi bezpečností a svobodou. Eh, lidé v Evropě navzdory 9. listopadu si většinou přejí méně svobody a více bezpečnosti. Více bezpečnosti to si stotožňují se státem a s novými zákony a se jejich eh, naplňováním. To je prostě takový eh, obecný problém. Tak, další otázka otázce tedy eh, ochrany eh, pracujících tam skutečně eh, nemůžeme moc pokročit při současné konfiguraci. Pokud se týče rýče, to je skutečně mnohdy katastrofa na malé a střední podniky. My sice máme také směrnici o malých a středních podnicích, ale to všecko v praxi jim moc nepomůže. Malé střední podniky ty jsou tedy nejvíce byty, pokud se týče byrokratické zátěže. A já myslím, že než se pustíme tedy do rýče, tak na to se budeme muset opravdu zaměřit eh, více, tedy více na ty malé střední podniky. Tachografy. Ano, my víme, že to je, to je e, skutečně perfektní e, kontrolování e, dob strávených za volantem, přestávek a tak dále, aby se všechny sociální zákony, všechny sociální předpisy mohly kontrolovat. A teď se říká, že tedy prostě nebude mít analogové, ale budeme mít digitální tachografy. No, jenomže teď, eh, eh, dejme tomu, že máme auto do 3,5 tun, je to nějaká dodávka, eh, a je to prostě auto, které třeba, já nevím, jednou za měsíc dodá něco na vzdálenost 50 kilometrů, ale musí si kvůli tomu koupit digitální tachograf za 4000 eur. To skutečně je hrůza to prostě eh, k tomu se eh, nikdo nehlásí a eh, všichni nadávají na Brusel, ale nic se s tím nedělá. Já říkám jasně, tachograf je výborná věc, ale pro živnostníka, který tu a tam svoji dodávku skutečně použije na dodání zboží, já nevím, z místa A do místa B, aby tam musel mít digitální tachograf, no tak to je skutečně přes příliš. Já eh, jsem tady eh, hovořil s příslušnými úředníky eh, v komisi. Tady vlastně musí být tachograf na vzdálenosti větší než 50 km. Já jsem to chtěl zvýšit na 150 km metrů. Komise už se teď blíží ke 100 kilometrům, že by mohla být ta výjimka, ale prostě musím říct, že eh, my jim připadáme, tedy lidem připadáme jako šílenci, co všechno po nich žádáme. Eh, Evropa se vidí jako prostě globální hráč v oblasti zejména těch malých a středních podniků, eh, světový lídr, ovšem tedy jak si, to, jak si my zacházíme v Evropě, to opravdu to je úžasné. Tak co tady mám ještě? O těch nákladech jsem už mluvil. A paní Niblerová, děkuji vám. Ty návrhy, eh, samozřejmě eh, my předkládáme návrhy, naše představy toho, eh, jak by to v budoucnu mělo vypadat. A já mám čtyři velké vzory. Byla, byl jsem tedy ve Štokholmu, naše skupina tento týden tam bude mít veřejné jednání a tam máme čtyři nezávislé antibyrokratické eh, výbory v 17 zemích. V Německu, ve Švýcku, ve Švédsku, v Holandsku a ve Velké Británii. Eh, ostatní země dosud nemají nezávislé auditory byrokracie, ale eh, proces pokračuje, takže já věřím, že to brzy bude. bude. Ano, Eh, žárovka a komitologie, ano, tím se zabýváme také, no tak jako 100, 100 W, no tak momentálně se vyrábí žárovky, které jsou kalibrované na 99 W, no. No, už se nevyrábí stovky a 99 a a prostě lidé kupují místo stovek 99, vyřešeno, hotovo. No, No a jestliže to zase snížíme, já nevím, na 90, na 80, tak ten průmysl si vždycky nějakým způsobem pomůže. No. To je tak na odlehčení. Pan kolega Kožušník, kolega z Česka, my jsme o tom hovořili předtím. Eh, to je skvělé, že mladý poslanec, eh, nováči v tomto Evropském parlamentu, eh, se snaží vytvořit takovouto meziskupinu a mm, být takovým jakýmsi pionýrem, možná, že z toho časem bude, že z toho časem bude výbor. To je výborné. Paní Geringer, eh, vy jste tady položila spoustu závažných otázek. 25%. To je prostě, eh, přičemž eh, základna, ze které počítáme, je rok 2005. Takže to bude, eh, vycházíme se základnu roku 2005, kost, eh, náklady z toho 80 miliard, čili chceme zhruba uspořit, já nevím, eh, něco přes 40, 40 až 45 miliard. No, čili musíme to nějakým způsobem prostě tady pokračovat něco rozhodnout, přicházet také s vlastními návrhy, ale my bychom uvítali i návrhy z vnějšku. Zatím teda z vnějšku přichází jenom kritika, ale konkrétní, konkrétní návrhy málo a i, i z parlamentu. Takže já bych skutečně byl velice rád, kdyby ty návrhy, které předkládáme my, a které částečně jsou tady, tady podpořeny většinově, třeba otázce ochrany pracujících. My máme prostě skupinu kde eh, nejsou eh, všichni nadšenci debirokratizace, ale jsou tam také zástupci, reprezentanti určitých zájmů. Čili máme tam také celou paletu eh, politických přesvědčení od ano až po ne. Třeba pan je z Itálie, s ním lze skutečně debatovat velice dlouho on je velikým zastáncem eh, postílení ochrany pracujících, no a de facto eh, my si musíme prostě rozhodnout. Chceme větší bezpečnost prostřednictvím více byrokracie, byrokracie anebo chceme eh, mít byrokracie méně a možná trošku více rizika. Tady je třeba najít rovnováhu. No, a my samozřejmě máme desetitisíce poslanců, desetitisíce úředníků, eh, kteří si profesionálně lámou hlavu s tím, jak dále zlepšit život lidí, a to znamená, co ještě více zregulovat. A to jsou věci, o kterých se prostě musíme bavit. Otázka eh, dvě 212. Já myslím, že ten výbor bude fungovat dále. Já myslím, že komise musí v tomto pokračovat, možná, že i Evropský parlament si založí příslušný výbor, ale v roce 2012 25 45 miliard, možná i více. A samozřejmě eh, s tím prodloužením mandátu do roku 2013. No, eh, já se můžu tady o tom pobavit eh, s předsedou komise. Eh, my, my to zvážíme, budeme o tom debatovat, jestli do roku 2012 nebo 2013. No pokud se týče těch 25%, to je rozhodnutí komise. Ano, o tom se eh, v závěrech píše, a tam se skutečně píše neto 25%. Prostě eh, celkový stav byrokracie snížit o 25%. To znamená, že pokud budeme mít nový zákon nebo novou směrnice, tak to znamená, že musíme eh, zároveň s tím zrušit nějakou regulaci, která už existuje. To je takzvaná ta sunset regulace, no tak eh, budeme muset eh, se pokusit nějakým způsobem motivovat lidi, aby to brali takto. A pane Léne, já eh, musím říct, že se chci opírat o parlament a zejména o tento výbor, o výbor pro právní záležitosti. To je ten výbor, který skutečně ty otázky byrokracie je schopen vnímat v těch nejširších kontextech, nejširších souvislostech a velice e, budu rád, jestliže e, za rok se vrátím sem, to neberte jako hrozbu a e, doufám, že budeme mít už spoustu rozhodnutí za sebou. Pokud ovšem nedosáhneme ničeho, tak to bude pro Evropu špatné, protože lidé budou mít pocit, že Evropa prostě nemá smysl. To prostě oni řeknou, ano, komise má další podkomisi, vede to tam nějaký štojber a eh, není to vůbec k ničemu. Eh, to samozřejmě Evropské unii by neprospělo. Samozřejmě, že Evropská unie se musí zabývat velkými celosvětovými otázkami, ale je třeba, aby eh, se také obracela k občanům, aby Evropská unie ví, že je producentem byrokracie, ale je třeba dát občanům najevo to, že Evropa jim naslouchá. No a e, tady toto dnešní datum, 9. listopad, je to sjednocení nejenom Německa, ale Evropy. E, kolega z České republiky Eh, by tady asi dneska neseděl, eh, kdyby tenkrát eh, nespadla zeď se všemi důsledky, které to měly. Takže skutečně je to sjednocení Evropy. Takže tak se na to dívejme. Přál bych si, kdybyste na mě vzpomínali v dobrém a pokud eh, já eh, podporujete mě, protože eh, ono se ode mě očekávalo, že já ty naše výsledky budu de facto předkládat jenom s jednotlivými komisaři, že tak mezi čtyřma očima si to s nimi vysvětlím a ono to někdy pomáhá. Někdy prostě, když to vysvětlíme mezi čtyřma očima, tak to má potom lepší. Děkuji vám, pane doktore Štojbre za mm, tato optimistická slova. Já vám přeji všechno nejlepší, také my uděláme všechno, co je v našich silách a děkuji vám za účast. tak a teď můžeme projít k dalšímu, přejít k dalšímu bodu, což je bod číslo 5. A týká se to směrnice o opoštěných platbách, obchodních transakcích. E, pan e, pravodaj Baltasar e, e, k tomu dostane slovo. Já musím říci, že my zatím tedy eh, vyjednáváme rozdělení pravomocí mezi výbory, budeme mít zřejmě posílenou spolupráci a eh, shodujeme se eh, prakticky na všem, kromě článku 6, takže my se ještě tento týden sejdeme předsedové výboru, tak doufáme, že se nám to podaří vyřešit, tedy to rozdělení práce mezi výbory, že bude tedy definitivně eh, vyřešeno. Pan kolega Baltasar. Děkuji, pane předsedo. A mnohokrát děkuji za to, že jste pozvali pana Štojbra Já bych se pokusil v zásadě zhrnout, jaký důvod má tato směrnice. Komise provedla sektorovou studii a ta ukázala, jaká je skutečná situace v Evropské unii z hlediska opožděných plateb v obchodních i soukromých transakcích a v transakcích mezi veřejnými orgány a malými a středními podniky. Je tady celá řada velice různorodých zájmů. A toto riziko zvlášť v období hospodářské a finanční krize by mohlo vést k velkým škodám, protože podniky nedostávají platby, pak potřebují půjčky, hrozí úpadky a v některých zemích jsou opožděné platby skutečně hodně opožděné. A může potom také najít narušení vnitřního trhu, protože se porušují ustanovení, která se týkají volného obchodu. Je to tedy jakási patologie. Mluvíme o částce 873 miliard eur. A zvlášť malým podnikům na této směrnici velice záleží, protože téměř ve všech zemích malé podniky hodně trpí. Zvlášť proto, že na to doplácejí malí obchodníci. My jsme k tomu měli také slyšení ve výboru IMCO a já jako zpravodaj za náš výbor jsem tam byl. Byli tam odborníci z nejrůznějších oblastí a všichni mluvili o tom, že je skutečně nutné, abychom tu směrnici vyřešili hodně rychle a rychleji přijali. Chtěl bych se zmínit především o nejdůležitějších bodech této směrnice. Prvním z nich je článek 2, což je přesná definice veřejné zprávy. Podle mě by ta definice měla být širší, neboli definice, kterou máme ve směrnici 2035. Aby tam spadaly i podniky, které poskytují obecné služby v rámci určitého monopolu ve své zemi. Druhý bod se týká vazby mezi veřejnou zprávou, protože tady se to v té směrnici tak trošku dělí. Je tady odkaz, který se dá využít z hlediska vztahů mezi podniky zvlášť pokud jde o odrazovací metody pro boj proti opožděným platbám, zvlášť právě prostřednictvím veřejné zprávy. Podle současného návrhu máme maximálně 30 dnů A to nás příliš nemotivuje k tomu, abychom se nějak pouštěli do té situace s opožděnými platbami. A měli bychom zajistit, že to opravdu bude účinné. A abychom to v Evropě harmonizovali, tak musíme co nejvíce omezit výjimky. Protože jinak tady bude možnost, že se lidé tu lhůtu budou snažit nějak obejít. A budou využívat takové obecné neprůhledné doložky. Zvlášť proto, že to může být situace, ve které je jeden dominantní partner, který stojí proti ostatním. Například určitý dodavatel stanoví specifické podmínky včetně možnosti opožděných plateb. A jedna z hlavních věcí, o kterých už jsem mluvil, je ta, že malé a střední podniky, vzhledem k tomu, že spolupracují s veřejnou zprávou, musí prostě dodržovat pravidla, která jim někdo vnutí ve prospěch nějakého většího subjektu. Takže jsou tady dvě věci. Bod 3 článku 5, kde je možnost po 30 dnech po uplynutí lhůty oficiálně hovořit o opožděné svatbě. Nicméně v bodě 4 jsou výjimky pro určité situace. Co se mě týče, to není vyčerpávající seznam, ale já myslím, že trojka a čtyřka musí být ty nejzávažnější body, které by opravdu mělo být hodně těžké obejít. Článek 6 se týká především nespravedlivých smluvních podmínek a já myslím, když omezíme uplatňování této směrnice jenom na nejzávažnější problémy, bude to znamenat, že zohledníme jen velice mimořádné situace. Ale přitom jsme vlastně chtěli jednoznačná a konkrétní ustanovení, v této směrnici nejde o vymezení nějakých specifických doložek, ale o obsah nebo kritéria, na jejíž základě můžeme určit, že nějaká doložka je skutečně velice nespravedlivá. Takže například náklady na proplácení a získání určité částky zpět, to jsou dva prvky, Za prvé, závažná povaha nebo rozsah postihů, což je 5 se má uplatňovat jako jakýsi odrazovací prostředek vůči orgánům veřejné zprávy, pokud nezaplatí včas. Ovšem je tady námitka, že když budete mít jeden den spoždění, tak zaplatíte celý těch 5 a já myslím, že to platí všude. Když stanovíte nějakou lhůtu, tak po uplynutí této lhůty musíte příslušné ustanovení uplatňovat. A směrnice bez peněžních sankcí nebo nějakých jiných sankcí by prostě nefungovala. Nikdo by se toho nedržel. A druhý bod jsou vazby mezi soukromými subjekty. B to B. Kdyby evropská směrnice omezovala smluvní svobodu mezi soukromými subjekty, já myslím, že je možné, a to vyplynulo z toho slyšení, že by bylo možné dohodnout se s tím, že soukromé subjekty by měly nějakou další možnost. To znamená, že by mohly zajít na těch 30 dnů. Ty dvě smluvní strany by se například mohly dohodnout na lhůtě 60 dnů. To znamená, že bychom zachovali smluvní svobodu mezi těmito dvěma subjekty, ale nedovolili bychom, aby to vedlo k nějaké nerovné situaci, především ve vztahu ke slabšímu smluvnímu partneru. A jak už jsem říkal při jiných příležitostech, každý návrh, který by mohl tuto směrnici vylepšit, je vítán. A já doufám, že všichni členové k tomu přispějí, abychom zajistili, že toto důležité ustanovení v hospodářském světě nejenom v těch sedmi nebo osmi zemích, které se mm, do toho především zapojily, ale obecně Itálie, Španělsko a Řecko tady mají jistou patologii, ale na společném trhu nebo jednotném trhu by to samozřejmě mělo negativní dopad i na trhy v jiných zemích. Děkuji. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Speroni, bitte. Děkuji, pan Speroni. Děkuji vám. Děkuji panu kolegovi Baltasáremu. Měl bych otázku. Vy jste řekl, jestliže eh, lhůta je překročena o jeden den, eh, pak eh, by mohlo být, dejme tomu, mohlo by se počítat eh, s nějakou ještě dodatečnou lhůtou, eh, takže třeba během toho eh, by byl na úrok z prodlení třeba ne 5%, ale jenom 3%. Bylo by to takto možné? Druhá otázka. K ustanovením, která se nedodržují. My bychom samozřejmě mohli napsat do zákona co nejlepší, Eh, ustanovení, jenomže záleží na tom, nakolik se to dodržuje. Například eh, předpokládáme 90 dnů eh, pro provedení určitého právního titulu. To jsou tři měsíce, čili to zas není tak málo. A obvykle je tomu tak, že ten, kdo nechce platit, tak eh, prodá stížnost eh, na tento nárok. V tom případě ovšem často eh, dojde k pozastavení vykonatelnosti. To se dá vlastně žádat, na to se dá vlastně i žalovat. Pak tedy soudce může vynést nebo může vydat platební rozkaz, ale dlužník se odvolá, eh, tím pádem se eh, celá vykonatelnost pozdrží a eh, nastává odvolací řízení a tak dále. Čili je to prostě velmi zdlouhavé. Možná, že by bylo dobré Eh, stanovit termín, do kterého celý tento postup musí být ukončen. Eh, poněvadž eh, pokud se to potáhne měsíce a roky, no tak to potom postiženému příliš nepomůže. Dále si myslím, že bychom mohli uvažovat také o dalším ustanovení ve prospěch věřitele, a to, že nemusí být nezbytné, aby se vždy musel postupovat s použitím právníka. Jestliže vymáháme částku tisíc euro za, a za vymáhání utratíme druhých tisíc euro, takže to taky nemá příliš smysl. Měli bychom tady Eh, možná uvažovat o eh, takzvaných bagatelních částkách, eh, v jejich případě by se nemuselo postupovat celým tím právním procesem. My tady víme, že u určitých přeshraničních řízeních se to neobejde bez právníka, takže možná, že bychom to mohli dát eh, odvět od výše eh, částky. Dobře. Eh, tady se nyní jedná o tom, že není úplně stejný přístup k soukromým dlužníkům a k dlužníkům veřejným. Eh, myslím, že eh, je to otázka úhrady škod, ta by mohla být stanovena paušálně, ale tak, aby se nediskriminovalo. Eh, kdybychom prostě řekli, že určitá skupina lidí, dejme tomu veřejný sektor, že musí platit více, to jsou prostě takzvané punitive damage, Čili to eh, tedy eh, existuje na správných systémech v mnohých členských zemích, ale eh, my na evropské úrovni to nemáme. Ale já myslím, že bychom neměli na evropské úrovni tady jít na úroveň toho punitive damage. Tak a nyní pan zpravodaj na závěr sia un eh, principio che sicuramente può trovare applicazione, così anche la Děkuji za slovo. Já se domnívám, že to je možnost, kterou bychom mohli zrealizovat, eh, dokonce i myšlenka pana Spironiho. Myslím si, že je to velice dobrý nápad, pokud jde o jednotlivé sankce, pokud jde o možnost nějakého odstupňování, které by mohlo vytvořit lepší rovnováhu celé situaci. Pokud jde o tu realizaci do 90 dnů v rámci EU. To si myslím, že to je bod, ve kterém směrnice postupuje správně. Posiluje se ta, tato možnost, pokud jde o nějaké Ovšem nevidím důvod, proč by tam měly být nějaké další sankce u dalších úroků navíc a podobně. Myslím si, že by to nemělo postihnout eh, žádný subjekt. Myslím si, že to není v našem zájmu. Rovněž si myslím, že bychom měli požadovat i určitý odpovědný přístup ze strany veřejné zprávy u těchto nákladů. Samozřejmě, že zde musí být zachována určitá kompenzace. To znamená, že bychom tímto způsobem například právě v Itálii mohli některé věci vyjmout nebo nějakým způsobem požadovat požadovat realizaci na základě právních dokumentů. Samozřejmě, že poté je to i na soudci, který by mohl umožnit vymáhání eh, těchto pladeb nebo uplatnění eh, právního nároku či právního titulu v této oblasti. Proto si myslím, že tyto, mm, pane předsedo eh, Lé, nedomnívám se, že některé z těchto návrhů jsou velice dobré. Mm, samozřejmě, že ještě nehovoříme o poslední etapě celé záležitosti. Dochází pouze k diskuzi, k přípravnému jednání. Já doufám, mm, že i na základě všech těchto dokumentů, které máme k dispozici, dokumentů, který už je dostatečně dostatečně rozsáhlý, budeme moci uplatnit veškeré, veškeré, veškerá, veškeré naše cíle. Ano, děkujeme a těšíme se na návrh této, této zprávy. A nyní eh, bod číslo 6. Další kolega. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dnešní rozprava k bodu číslo 6 je velice zajímavá nejenom teda k bodu číslo 6, ale celková rozprava, protože si myslím, že tím zdůrazňujeme směrování, které Evropský parlament, o které nám jde, to znamená, že chceme samozřejmě zlepšit situaci nejenom pro fyzické osoby, ale i veřejné orgány, podniky. E, myslím si, že pro nás, pro Evropský parlament je to velice kvalitní příspěvek celý tento den, diskuze, která probíhala s panem Štojbrem Předchozí zpráva, jakože moje zpráva, které se, jsem se věnoval já, všechno jde stejným směrem, směrujeme ke stejnému cíli. Rád bych zúraznil to, že si velice vážím, vážím si té skutečnosti, že se neomezujeme v našich diskuzích, že se neomezujeme pouze na to, co se týká naší vlastní skupiny, ale že jsme přistoupili k využití služeb ex, mm, externích odborníků, protože je velice důležité jasně zúraznit to, že mm, nemáme veškeré odborné znalosti v této oblasti, proto se rádi obracíme na odborníky, specialisty. Já osobně jsem nesmírně vděčný za to, že jsem měl možnost vést právě rozhovory u, v této oblasti z, mnohy, eh, z mnoha oblastí, z mnohých členských států, kteří se specializují v různých doménách. Rád bych rovněž zdůraznil to, že všichni chceme pokračovat v této rozpravě, tak aby dokument, který vypracujeme, aby to nebyl dokument, který se bude zabývat pouze našimi myšlenkami či argumenty, aby to byl dokument, který bude jakýmsi souborem nejenom našich myšlenek, našich příspěvků, ale zároveň stanovisk odborníků specialistů, mm, kteří mají co říci eh, k daným oblastem. Nebudu zde zacházet do podrobností hodnocení toho, jak funguje Brusel 1, toto nařízení Brusel 1, protože pracovní dokument zatím nemáme k dispozici. Ovšem rád bych předložila alespoň několik eh, předběžných argumentů které jsou víceméně jasné a poté bych požádal o vaše připomínky, které bych poté mohl využít ve své další práci. Čili Na základě diskuzí, které proběhly s odborníky, je jasné, že členské státy máme zde asi jeden nebo jeden a půl, <laughs> řekněme, případů občanských, eh, občanských věcech, které se dotýkají nařízení Brusel 1. To je velice zajímavé. To totiž neznamená, že tyto problémy by vůbec neexistovaly. Ovšem znamená to pouze to, že ať už fyzické osoby nebo podniky se vzdávají této možnosti podávání různých žalob a podobně, protože je zde mnoho překážek, jenž jim brání, jenž jim brání v uplatňování, v uplatňování svých práv. To znamená, je to i otázka nedostatku právní jistoty, transparentnosti právních systémů v jednotlivých členských státech a zároveň různé jazykové překážky v přeshraničních případech. Jsem přesvědčen o tom, že jeden ze základních východisek, které bychom měli mm, upravit při hodnocení či přeskumu nařízení Brusel 1, je to, abychom nahlíželi na toto nařízení ve světle jiných mezinárodních dokumentů, například New Yorkská úmluva nebo mezinárodní obchodní arbitráž a podobně. Pokud je o exekvátor, tak zrušení této zásady by podle mého názoru mělo zlepšit obchodní transakce celé Evropské unii. Ovšem, názory na toto stanovisko se různí. Řekněme, zda by ty dočasné postupy byly schopny zajistit účinnost eh, soudních rozhodnutí, jejich výkon a zda by to zajistilo zájem jednotlivých zúčastněných stran eh, v jednotlivých v těchto procesech. Je to totiž nástroj, který je nesmírně delikátní a proto si myslím, že bychom měli velice pozorně zvážit výhody. Jenž tento nástroj sebou nese, nesmíme zapomínat na to, že právní nástroje, které máme v této souvislosti k dispozici, například platební příkaz nebo evropský exekuční příkaz, že tyto fungují v evropském právním systému pouze po dobu několika posledních let. Řekl bych maximálně asi pět let. To znamená, to jsou to nástroje, které jsou velice mladé a je obtížné zhodnotit fungování těchto nástrojů v praxi. Je velice obtížné dospět k nějakým závěrům, jednoznačným závěrům. To znamená, že opravdu, řekněme, zajišťují určité záležitosti jednotlivých zúčastněných stran v rámci řízení a právě proto bychom měli nejdříve analyzovat, analyzovat dopad analyzovat dopad různých řešení v této oblasti ve světle toho, abychom zajistili stejná rovná práva všech zúčastněných stran. Jakmile soudce obdrží rozhodnutí, soudní rozhodnutí z jiného členského státu, musí ověřit dokumenty, aniž by mohl spochybnit rozhodnutí soudu, pokud jde o podstatu, o samotnou věc daného případu. Můžeme zde uvažovat o minimálních požadavcích, pokud jde o tyto dokumenty, o tom můžeme samozřejmě uvažovat. Ovšem, myslím si, že je zajímavé, nebo bylo by zajímavé, do toho, mm, řekněme, zapojit nějaká elektronická řešení, která bychom mohli využívat pro monitorování, sledování tohoto řízení a tomu bychom se mohli věnovat do budoucna. Zároveň bychom mohli požadovat určitý mechanismus. Určitý mechanismus, který by zrušil výkon soudních rozhodnutí v případě, že by byla příslušnost daného soudu popřena, protože v tomto případě by tento soud, toto soudní rozhodnutí nemělo být vykonáno to znamená, že toto soudní rozhodnutí by platilo v, ve státě, ve kterém eh, k němu dospěl soud eh, mezi eh, danými zúčastněnými stranami. Ovšem, pokud je o třetí strany a třetí země, měli bychom především regulovat ustanovení nařízení Brusel 1. Hledem na stávající bilaterální dohody v tomto ohledu. Dále jde o uznávání a výkon soudních rozhodnutí, pokud jde o dohody mezi členskými státy a třetími státy v budoucnosti. Některé členské státy předtím, než se staly členem Evropské unie, už uzavřely podobné dohody se třetími stranami a ty pokrývají například právě oblasti, jakož je na mm, státní pří, nebo národní příslušnost eh, soudu, která je aplikována přímo. To znamená, že soudy musí aplikovat eh, tato pravidla už od samotného počátku soudních řízení a ne pouze, ne pouze v okamžiku soudního rozhodnutí. Pokud je o možnost volby soudu, arbitráže, myslím si, že zde bychom měli využívat hákskou úmluvu, jakožto jakési měřítko, základ, protože Evropská unie, jak víme, se chce stát eh, stranou eh, této úmluvy. Na závěr rád bych řekl, že si myslím, že, bychom, že nejsem přesvědčen o tom, že bychom měli mít exkluzivní kompetence v této oblasti mm, posuzování nebo teda výkonu soudních rozhodnutí, přeskumu a tak dále. Nevím, pokud jde o mm, Lugano zda to odráží správným způsobem stanovisko členských států s ohledem na Lisabonskou smlouvu. Právě proto bych rád navrhl s vaším souhlasem samozřejmě. abychom společně se stínovými zpravodaji požádali odborníky, kteří se zúčastnili našeho posledního slyšení, abychom požádali tyto odborníky. o její stanovisko k celé záležitosti. V minulosti už jsme přistoupili k online konzultacím například v oblasti mediace a myslím si, že bychom mohli přistoupit k této konzultaci v tomto případě. Pracovní dokument by měl být k dispozici v prosinci a návrh zprávy by měl být k dispozici v lednu. To znamená, že v únoru bychom mohli hlasovat v našem výboru. Na závěr bych rád řekl, že jsem otevřen spolupráci, je to velice citlivá záležitost, delikátní záležitost. Rád bych spolupracoval na této věci s vámi, s našimi mm, kolegy, odborníky a doufám, že se mohu spolehnout i na spolupráci s našimi stínovými zpravodaji. Doufám, že budeme schopni společně zlepšit zlepšit eh, fungování v této oblasti, legisla, legislativy v této oblasti. Děkuji, děkujeme. Děkuji paní Berlinger a poté další. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych využil této příležitosti. Této příležitosti já rád bych poděkoval. Rád bych poděkoval za toto setkání, za tyto úžasné prezentace i ze strany pana Štojbra, protože máme možnost vidět celou záležitost z různých úhlů pohledu. To znamená, aby skutečně evropské právo se dotýkalo spíše potřeb našich občanů, aby se točilo kolem našich občanů. To je velice důležité, pokud chceme, aby naše evropské instituce byly důvěryhodné, aby um, jim naši občané důvěřovali a my z našeho výboru pro právní záležitosti v Evropském parlamentu mm, v jednotlivých politických skupinách většinou nás považují za technické zaměstnance, kteří se zabývají jakými si eh, zbytečnostmi. Ovšem je to naopak, protože my se opravdu snažíme. Snažíme se Mm, o to, abychom se zabývali každodenními potřebami našich občanů, především, aby to byla naše priorita. Samozřejmě jsou zde ty velké strategie, zahraniční politika, důležité body, ovšem to nejsou pouze tyto záležitosti, které mají, které jsou důležité, jsou zde i drobnosti, které se dotýkají každodenního života našich eh, občanů. A když se podíváme na Brusel 1, na toto nařízení, já jsem byl na tomto slyšení odborníků, eh, ano, Ovšem viděli jsme zde takové nevyvážené stanovisko pokud eh, zpravodaj už se o tom zmínil, například odstranění eh, nástroje exekvátor, to je jeden z konkrétních příkladů. Jak víme, tak tato ustanovení fungují pouze pět let, všechny tyto procesy jsou pomalé. A pokud eh, pokud nebudeme schopni ověřit tyto záležitosti v zemi, která hmm, přichází s soudním rozhodnutím. Samozřejmě, že je velice důležité, abychom důvěřovali jednotlivým soudním procesům v té které zemi. Nemůžeme přece eh, uplatňovat tato pravidla z, hm, ze zhora. Musíme velice opatrně postupovat, pokud jde o kontrolu nebo nějaký monitoring možných problémů. Já si myslím, že pan předseda se mnou souhlasí. Já si myslím, už několikrát se o tom rovněž zmínil, toto je náš toto je zásadní cíl, který chceme dosáhnout. Vidíme zde sice určitý pokrok, především pokud jde o trestní věci, zatykač je založen právě na těchto možnostech, to znamená jedna země mm, s tím přijde a druhá země to vykoná, protože eh, samozřejmě, že bychom se nemohli mít eh, evropské právo, kdyby to nefungovalo tímto způsobem. Právě proto si myslím, že Brusel 1, toto nařízení, je velice důležitou oblastí. Už jsme o tom hovořili několikrát. E, jsou to věci, které jsou spojeny se stokholským programem. Jsou to věci, kterým se věnuje Rada i Evropský parlament. Musíme chtít, aby, aby Rada schválila e, ustanovení tohoto programu, protože pokud nebude mít podmínky pro mm, tuto určitou kulturu v této oblasti, ať už jsou to um, státní zástupci, občané, soudci, pokud nebudeme mít určitý základ, který budou moci využívat eh, všichni, tak eh, nedojde k žádnému pokroku, když se mm, zamyslíme nad mentalitou evropských soudců. Když hovoříme o programech této důležitosti, to je samozřejmě vždy spojeno i s každodenní realizací v každodenním životě, mm, tak aby to mělo dopad v každodenním životě. Musí to být implementováno tímto způsobem, tak aby to pocítili především naši občany. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Podobně, jak už se o tom zmínil pan Žijevka, jde o záležitost, která je nesmírně složitá, komplikovaná, to znamená nařízení Brusel 1. Ráda bych řekla několik slov pouze abych podpořila, podpořila rozšíření tohoto, těchto pravidel, pokud jde eh, o příslušnost především v mezinárodním řádu, protože částečné aplikování vede k složitostem, k určité situaci, kterou v podstatě nechápou zúčastněné strany. Tím, že rozšíříme toto nařízení, tak by nám to mohlo umožnit úplnou harmonizaci v této oblasti. Snížili bychom rizika, zkreslení eh, hospodářské soutěže v této oblasti mezi jednotlivými podniky, pokud jde o mm, určité kontrakty, které mají podniky v třetích zemích, bez ohledu na to, o jaký členský stát jde. To znamená, znamená o mm, jakékoliv mm, tak, aby aby všichni plnili identická, identické eh, podmínky práva. Vidíme to mm, i v, v, našem, v naší snaze harmonizovat nařízení eh, Brusel 1 i Brusel 2. Děkuji. Děkujeme. Další kolega. Děkuji, pane kolego, eh, pane předsedo dosavadní zkušenosti s Bruselem 1 ukázaly, že se jedná o e, velmi dobře fungující evropský systém e, rozdělení pravomoci v oblasti občanského práva. Nicméně ukázalo se, že v celém systému jsou určité slabiny a mezery, které je třeba napravit. V zelené knize komise byly některé problémy identifikovány, zejména otázka ochrany slabší strany. Já jsem už minule eh, se obrátila na experty s otázkou, protože já vím jenom zhruba, o co jde, a sice to, abychom měli vlastní soudní místo pro spory pracovního práva. E, poněvadž tady se hovořilo o problematice forum shopping neboli účelové volby soudního místa. A e, tady je vlastně princip, že by zde měla být úzká vazba k věcné podstatě sporu, čili že by měl být to soudní místo, které má nějakou vazbu k místě, kde dochází k tomu pracovnímu sporu, respektive k pracovnímu boji. No a pak ještě možná další argument, a sice, abychom byli konsistentní s článkem 9 v Římu 2. Další věc v této souvislosti, eh, kterou bych tady chtěla vznést. To je soudní příslušnost pro individuální pracovní smlouvy pracovníků, jejichž práce eh, se nemusí odehrávat v jedné a téže členské zemi z praxe vyplynula existence určitých problémů, poněvadž my žijeme v pracovním světě, kde se pracuje i přes hranice a e, jsou to záležitosti, ke kterým dosa, dochází e, stále častěji. Čili tady bychom e, mohli mít souvislost s tím, kde se vlastně ta práce eh, většinově odehrává. A dále jde o zlepšení, pokud se týče práv spotřebitelů. Pokud hovoříme o přiblížení se občanům, tak toto je určitě tématika, eh, kterou bychom se měli silně zabývat. Eh, co mám konkrétně na mysli? Sice že proces eh, by eh, měl, eh, měl by být možné vést proces, přeshraniční proces prostřednictvím skupiny na ochranu práv spotřebitelů a nemusí to být tedy konkrétně osobně vedeno poškozeným spotřebitelem. No a aby se dostala k jádru věci, eh, nechci být už eh, nějak příliš eh, rozvláčná v první debatě. Pokud se týče exekvatorního postupu, jak řekl pan kolega Zvivka další, myslím, že tady je třeba to zvážit, poněvadž jsou jistě dobré důvody pro i proti. Tady by, bychom měli vzít v úvahu otázku prodlužování celého procesu, nákladů na proces, ale v zásadě to je jedna věc a druhá věc jsou právní garance, čili eh, otázka je, jestli bychom se měli pokusit, úspěšně tedy pokusit tento postup zrušit a nebo eh, jít jinou cestou. A na závěr ještě jednu věc. A sice pokud se týče kolektivních eh, žalob v spotřebitelských sporech, tak to, že je to nyní možné, to vítám. To skutečně je konkrétní případ přiblížení se občanům. Děkuji, paní Wallis. Uh, thank you very much, President, and I Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a ráda bych se omluvila zpravodaji. Nebyla jsem na začátku jeho prezentace přítomná, musela jsem se zúčastnit jiného setkání. Dovolte několik bodů. Pokud jde o zrušení nástroje exekvatury, protože to už si myslím, že je základním bodem celého přeskumu nařízení i dle názoru švédského předsednictví, protože pokud se nám to povede vykonat správně, tak si myslíme, že celý tento systém v Evropě bude fungovat mnohem zjednodušenějším způsobem, přímočařejším způsobem, ještě jednou zdůraznuju, pouze pokud se nám povede to provést kvalitně a dobře. Protože zde existují určité obavy. Obavy, tak abychom zajistili i právo na obhajobu my samozřejmě chceme respektovat a věříme jiným ostatním právním systémům v Evropské unii. Toto je základ, na které by měla fungovat spolupráce na tomto poli. Ovšem je jasné, že v těchto konkrétních případech nemáme k dispozici možnost zabývat se podrobně celkovým řízením, procesem v daném členském státě. Cílem je mm, právě, abychom se tím nemuseli zabývat. Je zde pár případů, které se dostaly před Evropský soudní dvůr, které vyvolaly trochu obav. My doufáme, že jde o výjimky a ne nějaké pravidlo. Ovšem, já mám pocit, že když se podíváme na zrušení tohoto nástroje, exekvatura, že bychom se měli zabývat celým systémem, který například, když jsme hovořili na konci našeho posledního mandátu i o výživném a podobně. A poznámka na závěr. Já jsem se zúčastnila konference minulý týden z, z praktiky právníky celé Evropské unii a údajně je zde důkaz toho, že jednotlivě zúčastněné strany využívají například eh, platební, evropský platební příkaz i pro interní případy, protože tím zabrání použití exekvatory. Hmm, já mohu říci, že jsem v podstatě docela potěšená. Mohla bych říci, tak to nemusíme zavádět do Bruselu 1, když víme, že strany sporu to využívají v rámci jednotlivých interních sporů. Hmm, všem v každém případě je to zajímavý eh, vývoj a my musíme zajistit, aby ten proces byl řádným procesem, vhodným procesem a já jsem velice ráda, jsem potěšena tím, co navrhl pan zpravodaj, ten další proces, diskusí, spolupráce. Já jsem připravena spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Eh, děkuji za tuto diskusi. Máme tady návrh, abychom eh, si ještě jednou online vyslechli eh, fachmany k této věci. Nikdo nebyl proti tomu. A pak budeme mít také pracovní dokument, který byl zde oznámen. Tak a teď se dostaneme k dalšímu bodu, kde tedy předávám předsednictví eh, z výboru kolegové, eh, poněvadž já sám se stávám zpravodajem. Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. machen. Je velice důležité samozřejmě, aby i forma byla zachována. Management. Das klingt... Eh, takže moje e, zpráva se nazývá Deontologické otázky vztahující se k řízení podniku. Jde o to, že eh, komise schválila dvě doporučení v letošním roce k našemu oblíbenému tématu, tedy manažerům a doplňují se tím doporučení z roku 2003 nebo tuším 4 a už tedy v tom, tehdy v tom roce 2003 eh, zkušenost je taková, že to doporučení eh, drželi pouze některé členské země, konkrétně nízozemí a nikdo další se tím neřídil. Proto tedy komise tyto příležitosti využila a vydala další dvě doporučení. Já osobně tady to možná nepovažuji za úplně nejdůležitější nebo nejšťastnější postup, eh, takže no ale komise se rozhodla takto. Eh, komise dále tohoto využila k tomu, aby k těmto dvěma doporučením vydala vysvětlující eh, prohlášení, s tím, že má možnost a uvažuje o tom, že by se změnily určité zákony, například směrnice o vlastním kapitálu. Čili eh, využila toho eh, k ohlášení další legislativní činnosti. To je situace, v níž se momentálně nacházíme. K tomu přistupuje skutečnost, že řada členských zemí v Evropské unii již příslušné zákonné úpravy, eh, pokud se týče eh, výše manželských platů, eh, již zavádějí nebo zavedly v souladu s závěry předchozího samitu G20 v Pittsburghu. Takže pracuje se na tom přinejmenším. My máme společný trh a my chceme na tomto trhu, aby existovala možnost eh, přecházet z členské země jedné do druhé, například ve formě evropské společnosti. A samozřejmě eh, dovedeme si představit, eh, jak to bude vypadat, když různá pravidla v tomto směru platí v různých zemích Evropské unie, jaká nastane tady turistika. To je problém zcela banální, ovšem mohl by skutečně se projevit velmi reálně. Z toho vyplývá otázka, zda eh, není nezbytné prostřednictvím nějakých eh, základních struktur eh, ve smyslu tohoto doporučení prostě zřídit tyto základní struktury. A to znamená, že otázka je, co by se mělo zaregulovat, kdo by to měl regulovat. Ehm, souvisí to také s akcionářskými právy a tak dále. No a tato zpráva se budeme se zabývat celou šíří problematiky, formulovat zde konkrétní návrhy směrem na komisi. No a uvést tomu nebo dát tomu jakýsi směr tomu, co by se mělo dělat dál ve smyslu tohoto doporučení. Toto je de facto kontext této zprávy. Já si myslím, že bychom mohli vážně uvažovat o tom, zda obsah těchto doporučení by se třeba částečně nemohl stát eh, nějakého, eh, nějaké zákonné normy. Eh, například eh, otázka eh, valných hromad, základní struktury a tak dále. Například třeba Siemens, jeden z evropských koncernů, chce rozhodování o platech manažerů dát do rukou svých vlastních akcionářů Eh, čili de facto Siemens už realizuje toto doporučení, ačkoliv toto doporučení se obrací na členské země a ne na firmy. Čili tady skutečně bychom měli posoudit, co je tady vhodné dělat a eh, v vhodné chvíli tedy nebo v přiměřeném čase předložit přiměřené rozhodnutí. Na programu máme výměnu názorů. Chci se tedy zeptat, jestli by někdo něco chtěl říct. Děkuji. Eh, mně se eh, tady tento podnět velice líbí. Já myslím, že ona je to také otázka otázka důvěryhodnosti. Mě by zajímalo, eh, jaký máme vlastně časový rámec, protože pokud by to mělo být až za řadu, řadu měsíců, pak bychom skutečně měli eh, s tím problém, poněvadž eh, tím by nám tedy bylo předhazováno, že eh, přešlapujeme na místě. Já si myslím, že je třeba tady účinněji používat systém name and shame, to znamená jasně říci, kdo blokuje jaké řešení, poněvadž eh, já myslím, že tady v parlamentu určitě jsou použitelné většině. Ano, takže pokud vám na to mohu odpovědět, paní Lichtenberger, letos už to určitě nestihneme, ale předpokládám, že počátkem příštího roku by to mělo být možné. Ono se to tedy vyžádá nějakou přípravu, ještě nějakou úpravu určitých eh, návrhů eh, zákonodárných norem, čili já teď nemůžu říct, jestli to bude v březnu nebo v lednu, ale určitě, určitě v této dohledné době to bude. Někdo? Ještě někdo? Nějaké další připomínky? Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál jak Evropské komisi, tak výboru k této iniciativě. Myslím si, že je to velice důležitá otázka, zvlášť pro mou zemi, pro Bulharsko. Protože jsme měli velice důležité případy, které souvisely s platbami pro vysoce postavené vedoucí pracovníky v určitých firmách byly to koncesionáři a privatizační společnosti. A vedlo to k celé řadě skandálů, veřejných skandálů v Bulharsku. Mohu vám uvést příklady. Byl to například koncesionář, který dodával vodu v hlavním městě Sofii. Ukázalo se, že nejvyšší vedoucí pracovník dostává asi 4 000 eur měsíčně vám to možná nepřipadá jako velká částka, když mluvíme o řediteli nebo manažerovi relativně velké firmy. Ale mluvíme o zemi, ve které je průměrný důchod asi 100 eur a průměrný plat je asi 300 eur na měsíc. A když musí potom důchodce platit za vodu, je to 10 až 15 z jejich důchodu. A takovýto plat 4 tisíce eur měsíčně pro vysoce postaveného veřejného pracovníka, to vedlo k obrovskému skandálu na veřejnosti. A dá se říct, že v tomto veřejném sektoru potřebujeme určitá omezení. Protože tito manažeři si opravdu dovolují hodně vůbec je nezajímá, co se děje v naší zemi mezi obyčejnými lidmi. Rád bych vám tady poblahopřál k této iniciativě. Já jsem velice rád, že toto stanovisko zpracovává náš výbor. Děkuji. Dobře, nějaké další příspěvky? V tom případě bych to uzavřel a dám znovu slovo zpravodaji, pokud bych chtěl zpravodaj ještě něco říct. Ne, dobře, takže uzavíráme rozpravu a přejdeme k dalšímu bodu počkáme, až nastanou správné podmínky a potom zpracujeme zprávu. Takže bod číslo 8. Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování. Zpravodem je opět pan Lene. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, to téma souvisí s dalším tématem. Je to návrh eh, komise na regulaci Eh, na oblasti, o které jsem právě hovořil, eh, z jiného pohledu. Tady jde o to, jak určité příjmy eh, špičkových manažerů v oblasti kapitálových služeb lze nějakým způsobem navázat na, řekněme, krizové efekty, jako to bylo v, na začátku krize, ve které se nyní nacházíme. Eh, komise na základě disponibilních znalostí eh, se vydala určitým směrem, který je správný a eh, jde o princip, že pokud se podnik vydává určitým riskantním způsobem, pak se to musí také projevit na vlastním kapitálu té firmy. Prostě tak by to mělo být. Já si myslím, že to je správná zásada Můžeme se tady bavit ještě o mm, detailech, zda je to či ono správné nebo nesprávné, ale z hlediska eh, právního výboru to vidíme takto. Otázkými otázkami se zabývá ještě hospodářský výbor, ale eh, velice důležité je z hlediska právního výboru otázka retroaktivity. Existují totiž eh, možná staré smlouvy, které se asi nebudou dát tak snadno upravit Eh, výplaty bonusu a tak podobně. Eh, k tomu, kdybychom do toho začali zasahovat, vedlo by to k řadě spodních, spodních sporů. Čili eh, musíme proskoumat tedy také otázku možného zpětného účinku a nějakým způsobem to vyřešit. Zpřísňují se v určitých oblastech pravidla pro vlastní kapitál, zejména v rizikových činnostech ale třeba pokud to budeme chtít také eh, v oblastech eh, třeba poskytování úvěru, kde eh, banky prostě nemohou tak rychle reagovat, pak se musíme zabývat otázkou, kdy je vhodné, aby toto vstoupilo v platnost. Tady je skutečně velice klíčové, aby to bylo ve správném okamžiku, protože jinak by mohl být výsledkem daleko více škody než užitku. Čili toto je věc, kterou se musíme zabývat eh, v našem stanovisku, který budeme dávat, které budeme dávat do hospodářského výboru, který je eh, gestčním výborem pro toto téma. Eh, možná, že kolegyně, která zasedá v tomto hospodářském výboru, by nám k tomu mohla něco říct, ostatně hlásí se do diskuse. Prosím, máte slovo. Mě minulý týden jmenovali zpravodajkou ve výboru Econ, takže mě opravdu zajímají názory výboru pro právní záležitosti a proto se těším na spolupráci s panem Lénem ve věci, které zajímají jeho. Ano, dá se říct, že komise navrhuje další revizi pravidel pro kapitálové požadavky pro banky a tím se zpřísní to, jakým způsobem banky hodnotí, hodnotí rizika, zvlášť pokud jde o obchodní portfolio. Musí mít vyšší kapitálové požadavky při resekuritaci, aby se posílala důvěra na trhu, budou také přísnější požadavky na zveřejňování informací. Já myslím, že to jsou důležité požadavky, je důležité dávat tyto informace všem investorům. Potřebujeme postupy, které nebudou zbytečně podporovat riziko, a z diskuzí, které jsme viděli na G20 tento víkend, jasně vyplývá, že banky by chtěly jenom všechno dobré a chtěly by, a veřejnost zaplatila všechny náklady. A já myslím, že to je věc, která je pro nás parlamentu opravdu důležitá. Musíme se jí zabývat. Beru na vědomí ty věci a budeme se zabývat vztahy mezi oběma směrnicemi. Beru na vědomí tu otázku retrospektivy legislativa většinou není retrospektivní, ale samozřejmě musíme se zamyslet nad tím, co to znamená, pokud jde o kapitálové požadavky. A jistě víte, že probíhá debata kolem reformy bankovního sektoru globálně. Snažíme se dosáhnout dohody. Já myslím, že ty hlavní tři pilíře jsou víc kapitálových rezerv, žádné záchrany bank, které selhají. Musíme někdy bankám dovolit, aby selhaly, jako každá jiná společnost. A myslím, že to jsou důležité věci, kterými se musíme zabývat. A samozřejmě pak je tu ta otázka, která vyplynula o víkendu, a totiž, jestli budeme mít daně z transakcí, jestli budeme nutit banky, aby se nechali nějaké, eh, nějakou likviditu anebo nějaké, nějakou pojistku sami, aby to všechno potom nespadlo na daňového poplatníka, pokud někdo bude zbytečně riskovat mezi bankami. Pan Léne mluvil o velice důležité věci. Ve výboru Econ už jsem žádal našeho koordinátora, aby se tím zabývali na zasedání koordinátoru. Když budeme nutit banky, aby měly víc kapitálu, jaký to bude mít dopad na půjčování? A zvlášť myslím, že jde o půjčování pro malé a střední podniky, pro které je v současné době velice obtížné získat přístup k financování. Mám některé příklady v mé oblasti, kde žádali o peníze, nedostali je a bylo jim řečeno, že musí platit 18% úrok ze všeho, co si půjčí. Takže my jsme požádali o studii v našem výboru, abychom zjistili, jaký by byl dopad těchto věcí. Takže já myslím, že pokud je o obsah, ještě nás čeká práce, ale jedna věc, o které chci mluvit, a já vím, že pan Léne je předsedou výboru a bude ho to zajímat, i členy to bude vybít, zajímat. Rada už v této oblasti práci dokončila. Já jsem se dozvěděla ve výboru Econ, a to je něco úplně jiného, než jak jsme to dělali ve výboru IMCO. Snažili jsme se většinou pracovat v tandemu s radou a s komisí u těch návrhů. Rada skončila práci a já myslím, že je velice nervózní pro případ, že bychom se pokusili narušit některé z jejich dohod, ale musím říct, že parlament tady má určitou práci, určitý úkol v této oblasti a neřekneme, že se ničím nebudeme zabývat jenom proto, že rada už se dohodla. Takže já tady spolehám samozřejmě na podporu výboru pro právní záležitosti, abychom zajistili, že parlament bude mít možnost proskoumat tyto záležitosti, protože si myslím, že to je důležité. Vzhledem k tomu, jaký zájem o to má veřejnost, musíme se vyjádřit i my. Takže, jak říkám, těším se na spolupráci s tímto výborem a samozřejmě budu k dispozici i pro veškeré diskuze. Děkuji. Allora, eh, apriamo una discussione, ci sono interventi. Dobře, takže otevírám debatu. Má někdo nějakou připomínku? Myslím, že ne. V tom případě není nutné reagovat. Dobře, děkuji. A to znamená, že se pustíme do bodu 9 a předám předsednictví panu Lénemu. Děkuji. Jde o zprávu Diany Wallis, která se týká změny nařízení Rady 864 2007. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Někteří kolegové možná budou vědět, že v posledním funkčním období parlamentu jsme se docela dlouho zabývali takzvaným Římem 2, nařízením Řím 2. A to se týkalo práva rozhodného pro mimosmluvní závazkové vztahy. Jde tady o všechno, co není smlouvou. V jistém smyslu je to nástroj, který souvisí s Bruselem 1. Brusel 1 řeší otázku, který soud bude příslušný. Řím 2 odpovídá na otázku, které právo bude rozhodné pro občanskoprávní a komerční spory. Věci, které nespadají pod smluvní záležitosti v Evropské unii. A jedna věc, z věcí, které jsme v Římě 2 měli řešit a která byla v původním návrhu komise, bylo právo, které platí proto, čemu já říkám narušení soukromí, anebo práv souvisejících s osobností, neboli hanobení, jak to někteří z nás známe. Ukázalo se, že je to velice obtížná záležitost, sporná záležitost. Bylo to obtížné pro členské státy v Radě, nepodařilo se jim dosáhnout dohody komice nakonec rozhodla, že stáhne svůj návrh v tomto ohledu. A my v parlamentu jsme měli pocit, že je to opravdu smutné, protože my jsme na základě tvrdé práce dospěli ke shodě k obtížnému kompromisu se kterým mohli žít všichni zúčastnění. Jednoduše řešeno, řečeno, jde o tuto záležitost. Týká se to svobody tisku, ale v podstatě to normální pravidlo, které bychom podle Říma 2 očekávali, je takové, že když dojde k hanobení určité osoby, bude platit právo té země, kde došlo k takovému poškození. Takže za běžných okolností by šlo o právo, ve které žije hanovená osoba. Samozřejmě tisk na to měl velice vyhraněný názor, měl pocit, že by to mělo být právo země, kde mají redakci. A tam právě proběhla ta obrovská bitva, snažili jsme se najít kompromis. Našli jsme ho, snažili jsme se tyto dvě věci spojit tím, že řekneme, že za normálních okolností bude základem. Právo, kde došlo k největšímu poškození, ale pokud to nebude jasné, protože někdy to může být těžké, zvlášť proto, že v dnešním světě stále více využíváme nová média, například internet. Takže pokud nebude jasné, kde došlo k největšímu poškození a které právo tedy má platit, bude to právo země, kde bylo přijato redakční rozhodnutí. Byl to velice pečlivě formulovaný kompromis, ke kterému jsme dospěli na základě dlouhých diskuzí se zástupci tisku, ale snažili jsme se také najít odpovídající rovnováhu, co se týče práv poškozených, práv hanobených osob. Jinými slovy, je to dlouhá historie, nepodařilo se to, rada se nedohodla a my jsme to proto vůbec nemohli zvážit. Ale my jako parlament, když došlo na smětší řízení, jsme trvali na tom, že tato oblast práva by neměla zůstat jakousi mezerou. Měli bychom se k tomu vrátit a v tomto ohledu dostala komise úkol provést studii. Tato studie je nyní k dispozici. Je to docela tlustý dokument. Obsahuje srovnávací studii jednotlivých členských států a pokouší se také ukázat cestu směrem případným možnostem, jak napravit tuto mezeru, kterou teď máme v této legislativě. Ale zohledňuje také problémy, které jsme měli. Máme dvě protichůdné pozice, které musíme nějak zblížit. Ale z té studie jsem si odnesla jednu věc, a totiž zdá se, že převažuje pocit, že bychom neměli v legislativě ponechat prázdné místo, mezeru, a to, že se nemůžeme dohodnout na tom, čím je zaplnit, to je další věc. Takže musíme tomu věnovat určitý čas a zjistit, jestli se nám to podaří vyřešit. A ještě bych při, přidala, že proč si myslím, že to musíme vyřešit. Musíme to vyřešit nejenom v zájmu těch, kdo jsou případnou obětí hanobení, ale také proto, abychom obhájili svobodu tisku. Já pocházím ze země, a v jistém smyslu se omlouvám za to, že to uvádím jako příklad. Nicméně, pocházím ze země, která má zákony o hanobení, které jsou velice nakloněné obžalovaným. A výsledek je takový, že média, ať jsou to noviny nebo někdo jiný, mohou u britského soudu velice snadno být mm, najednou předmětem příslušné, příslušnou příslušnosti a pak z toho plynou, plynou požadavky na náhradu škody. Ale cílem bylo mimo jiné vyhnout se takzvanému forum shopping, to znamená hledání toho soudu, u kterého je to pro nás nevýhodnější. Takže já myslím, že přestože to pro členské státy možná je obtížné, musíme se to pokusit dořešit. A já bych proto teď vaším jménem chtěla věnovat další část této studii. Chtěla jsem se setkat s autory studie. protože budu v oblasti, kde se nachází jejich univerzita a v novém roce, zřejmě v lednu, bych chtěla zpracovat pracovní dokument, a chtěla bych také, abychom měli slyšení. A potom předložím určité návrhy. A také si myslím, že je naprosto zásadní, abychom s panem Zvěvkou opravdu úzce spolupracovali, pokud jde o Brusel 1 a Řím 2 v této oblasti, protože potřebujeme soudní příslušnost a volbu soudu, které si budou odpovídat, jinak ta situace bude ještě horší než teď. Tolik tedy můj návrh, pane předsedo. A tolik základní informace o této věci. Mnohokrát děkuji. Ali Mekáfi, prosím. Děkuji. Já jsem jenom chtěla podpořit tento návrh zpravodajky, protože si myslím, že je jasné, že tady nemůžeme nechat žádnou mezeru. Já myslím, že pro nás v tomto výboru je to nesmírně politická záležitost, protože jde o rovnováhu zájmů mezi svobodou tisku a ochranou soukromí. A já si myslím jako zpravodajka, že ta otázka bude ještě složitější a spornější, když to necháme, jak to je. A já se třeba dívám na jeden článek, který byl o víkendu v britském tisku. Tam vidíme, že určité americké noviny, vzhledem k tomu, že u našich britských soudů probíhá taková ta turistika, uplatňují samocenzoru. říkají, že těch 200 britských novin nedají k dispozici americkým čtenářům, protože nechtějí, aby se nakonec dostali k soudu a museli platit spoustu peněz jako náhradu škody. A tady jde například o hollywoodskou herečku. Někdo prokázal, že na internetu si někdo něco přečetl 270krát, nicméně její právník to chtěl dát k soudu. A proto se ty noviny rozhodly, že to nedají k dispozici čtenářům v Británii. A já myslím, že nakonec skončíme u takovéto samocenzury, pokud vydavatelé budou mít pocit, že něco nemohou zveřejnit, protože jim hrozí miliardové nebo milionové soudní spory. A pokud je o web, některé tyto společnosti teď řeknou, že budou využívat filtry, že dají k dispozici některé věci jen v některých zemích a já myslím, že to je také narušování soukromí, protože lidé by měli mít přístup k obsahu na internetu a k informacím. Takže myslím, že nás tady čeká hodně práce a rozhodně mohu podpořit zpravodajku v tom, aby se tomu věnovala a těším se na spolupráci i s naší skupinou. Děkuji. Děkuji. Já souhlasím s tím, že eh, kdo hledá soud, ten ho také najde. Takže my budeme mít... Eh, a ještě pan kolega Stojanov, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se domnívám, že z právního hlediska jde o velice závažné téma. Všichni jsme si vědomí toho, že například svoboda projevu nebo svoboda na informace, svoboda získat určitý typ informací, svoboda získat přístup k těmto informacím. Samozřejmě nemůže porušovat jiná práva a svobody, řekněme, důstojnost člověka. Svoboda tisku je samozřejmě něco, co má ohromnou hodnotu pro pokrok, pro demokracii. Ovšem upřímně řečeno, velice často dochází k tomu, že média překračují hranici, kterou by neměly překročit a zveřejňují záležitosti, které Mm, mají dopad poté na důstojnost eh, daného člověka. To znamená, že dochází k podkopání jeho důstojnosti v očích veřejnosti. A právě proto bychom se měli zabývat zásadními eh, principy v této oblasti, a to je oddělení jednotlivých pravomocí. Každý by měl mít možnost obrátit se na soud a poté už je pouze na soudním rozhodnutí, zda došlo k nějakému poškození či nikoliv zda hm, někdo utrpěl urážku a podobně, za kterou si zaslouží kompenzaci, kterou by mohlo být například i omezení svobody projevu. V tom kterém konkrétním případě my přece se nemůžeme snažit zavést do legislativy určitý jazyk, kterým bychom navozovali některé záležitosti. Přece se ne, nemůžeme snažit eh, o to nebo prosazovat eh, rozhodnutí soudu. Přece nemůžeme předbíhat rozhodnutí, soudní rozhodnutí. Musíme našemu soudnictví důvěřovat. Občas to může být velice obtížné pro nás, pro všechny. Ovšem, myslím si, že bychom se měli spoléhat na soudnictví, na soudy v oblasti mm, výkonu spravedlnosti vo všech, ve všech oblastech. A myslím si, že bychom měli dosáhnout určitou rovnováhu této oblasti, kterou by měl dosáhnout nebo dodržet každý soud. Děkuji. Danke. Wir machen die Anhörung. Děkuji, takže eh, připravíme příslušné slyšení. Teď se dostáváme k bodu číslo 10, eh, který eh, po dohodě s paní Galo se překládá na zítřejší dopoledne. A tím se dostáváme k EPSu, to bude velice stručně tady není žádné politické pozadí, jde prostě jen o to, že eh, ze strany administrativy parlamentu je slyšet určitá nespokojenost tím, jak funguje rekru, eh, tedy náborová agentura EPSO a eh, šlo o proskoumání, o co jde. Došlo k určitému sporu, pokud se týče výboru pro kontrolu rozpočtu. Žádali nás, abychom tady alespoň opravdu ten titul této práce změnili, aby šlo tady o přeskum pouze eh, zaměstnaneckého řádu. Eh, je, jsou k tomu nyní nějaké otázky? Zdá se, že ne. Možná tady jenom obecně řekl bych, eh, Budeme mít ještě schůzi koordinátorů, my nepotřebujeme příliš mnoho času, stačí půl hodinka. Tak a teď k bodu číslo dvě. Tady jde o roční uzávěrky u mikrosubjektů. Eh, tady je třeba abychom se tím ještě zabývali předtím, než začneme projednávat témata se zavřenými dveřmi, ale eh, je to poměrně neproblematické. Dobře, takže eh, opět mikrosubjekty a roční uzávěrky. Já to nechci příliš rozvádět, eh, protože budeme se o tom zabývat ještě někdy jindy dopodrobno. K tomu máme velice rozmanité názory které jsou nyní výraznější, než byly v minulém období. Jde o to, a vyplývá to z toho, že e, ti, který se to týká, zájmová seskupení a tak dále, poněkud intenzivněli svoji práci po předložení návrhu této legislativy. No a samozřejmě proto se nám to jeví jako intenzivněji přítomné. My tady si musíme nechat dostatek času na to, abychom to prodebatovali. Já osobně jsem předložil kompromisní pozměňovací návrhy, které ovšem jsou ještě eh, a budou předloženy k diskusi. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom to spojili tak trochu s posouzením dopadů. Ve stanovisku hospodářského výboru bylo zmíněno, že posouzení dopadů, te, které máme, není dostatečné a že by se na to mělo dále pracovat. Já si myslím, že důkladný eh, důkladné posouzení eh, dopadu je vždycky přínosné a já si myslím, že eh, to, co předložila komise, je velice důkladné a já bych byl rád, kdybyste konkrétně řekli, Eh, co se vám na tom nelíbí a v čem by se to mělo ještě zdokonalit. A jestliže to tak eh, nastane, eh, pak samozřejmě můžeme ještě provést další posouzení, čímž si trošku získáme více času na debatu a tak dále. Čili já bych rád vyzval kolegy, aby poněkud konkrétněji formulovali co podle jejich názoru by mělo být obsaženo v důkladnějším posouzení dopadů. No a e, my si vyslechneme k tomu komisi, tedy ještě další vysvětlení o tom, e, proč komise e, předložila tento návrh, přestože parlament to, si to představoval trošku jinak. Děkuji. Vážený pane předsedo, já to mám pouze na 45 minut, takže budu velice stručný. Jsem velice rád, že máme možnost ehm, analyzovat náš návrh protože je zde, jsou zde různé dohady, které se dotýkají tohoto našeho návrhu a já myslím, že je velice důležité, abychom některá fakta řekli velice jasně. Mnoho se hovoří o našem návrhu, pokud jde o mikrosubjekty, od samotného počátku předložení návrhu. A tam analýza dopadu, to je otázka, zdám, spíše otázka, věříte či nevěříte a velice těžké je někdy přesvědčit lidi o tom, že skutečně věří nebo nevěří a tak dále. A i ta nejlepší studie by nám v tom nepomohla. Ovšem, otázka zní, zda by se malé podniky mohly rozhodnout na místní úrovni ohledně nejvhodnějších pravidel, nebo zda si myslíte, že potřebujeme regulovat tuto záležitost z Bruselu. Toto je zásadní otázka a to je na vás na všech rozhodnout se co věříme. Myslím si, že je důležité si vysvětlit, co to jsou mikrosubjekty. Doufám, že to můžete číst zde na těchto um, mých oh, materiálech, to znamená, že jsou to, jsou to záležitosti, jsou to podniky, um, jsou to opravdu drobné podniky, které řekněme, může to být nějaká, mm, nějaká malá pekárna nebo nějaká malá konzultační společnost nebo, mm, řekněme, nějaký ehm, podnik pro prodej vozidel a tak dále. Občas jsou to dokonce malé začínající podniky, skutečně malé podniky, které bohužel čelí mnoha regulím, mnoha mm, pravidlům, jak už se o zmínil i pan Štojber dneska odpoledne, čili vlastníkem je manažér, který řídí všechny informace, řídí práci každodenní. Toto je člověk, který samozřejmě nepotřebuje nějaký komplikovaný výkaz, vý, systém výkaznictví, zná své klienty, ví přesně, mm, o jaké má příjmy a tak dále. Každý den si je, je si vědom svých aktiv, využívá, mm, nepotřebuje potřebuje nějaký složitý účetní systém. Jsou to podnikatelé, kteří vědí, jak řídit svůj podnik. Mnohem méně mají znalosti o administrativních záležitostech, povinném výkaznictví. Toto jsou záležitosti, které bohužel nejsou pro ně nástrojem či pomůckou, ale spíše zátěží. To znamená, že se musí obracet na externí účetní společnosti a to je právě jeden z problémů malých společností. Dále je to DPH, daně, zdraví a bezpečnost při práci, směrnice zdraví a bezpečnosti při práci a tak dále. Samozřejmě, že to jsou malé podniky, které mají malé mm, zdroje finanční a proto samozřejmě chtějí, aby došlo k uvolnění této administrativní zátěže. Další záležitost proč si myslíme, že tato směrnice je problematická. A je to směrnice, která asi 30 let stará. Uvažování v té oblasti bylo jiné, bylo to spíše směrováno pro velké podniky, byl to, byla, byl to ten přístup. To, co je vhodné pro velké podniky, můžeme uplatnit na malé podniky. Nebylo tomu věnováno mnoho pozornosti v té době. Ovšem, samozřejmě, že celá filozofie se změnila v mezidobí a my si myslíme, že malé podniky by právě měly být zelenou a abychom to uplatnili, tak musíme uplatnit následující věci. Tyto staré směrnice 30-leté směrnice, je zde mnoho požadavků, které vůbec nejsou nějak propojeny se skutečnými potřebami malých podniků, to znamená, že společnosti musí plnit různé právní předpisy, které bohužel z hospodářského hlediska jsou nesmyslné a to bychom měli říci otevřeně jak už jsem se o tom zmínil, čím menší je společnost, tím horší je tato zátěž, má to obrovský disproporční dopad na právě na ty nejmenší společnosti. Teď bychom se měli podívat na tento graf, kde vidíme velice jasně, jakým způsobem tato administrativní zátěž má dopad na malé společnosti. A jasně vidíme, že právě eh, na nejmenší společnosti je největší zátěž, dopad, eh, některé požadavky bez ohledu na velikost podniku, to znamená stejným způsobem musí provádět určité věci, které jsou pro ně samozřejmě mnohem nákladnější pro tyto malé podniky a toto je rovněž jeden ze zdrojů zprávy, kterou máme k dispozici, kterou komise eh, mm, před dvěma lety zadala. To znamená, že mm, samozřejmě pro tyto malé podniky zde vidíme žádné, žádný dopad mm, opravdu ani pro zúčastněné strany, nejenom pro, pro uh, majitele, pokud jde o zúčastněné strany, pokud jde o akcionáře. Proto jsou zde dva důvody, které um, zde vidíme. Možná mnoho dalších důvodů, ovšem velice Málo kde dochází k tomu, že tyto malé společnosti mají nějaké externí investory, v mnoha případech jde o rodinné podniky, to bychom chtěli zúraznit, pokud jde o nějaké externí akcionáře, které potřebují informace o těchto společnostech, řekněme banky, mohou získat tyto informace mnohem lepším způsobem nebo eh, rychlejším způsobem z jiných kanálů, především pokud hovoříme o bankách. Myslím si, nesmíme zapomínat na to, že banky budou využívat pouze málo informací těchto účetních, z účetních závěrek, mají mm, jiné kanály, kterými můžou získat tyto informace, navštíví společnosti, budou hovořit s majitelem, s manažerem a tak dále. Čili tyto informace mohou získat přímým způsobem bez, bez nějakého mm, dalšího problému. Hlavním cílem v této oblasti jsme to viděli v tom krizovém období chránit, chránit investice, aby došlo k návratnosti investic a tak dále. To znamená kolaterály nebo zástavy mm, pro malé společnosti, by to mohly být nějaké osobní záruky pro banku si myslím, že je mnohem důležitější nějaká historie úvěru, jak splácela společnost v minulosti, to znamená, nemusíte se podívat na jejich účetní závěrky, ale své vlastní záznamy. Banky mají přímý přístup k různým informacím, mohou požádat o aktualizované informace, které potřebují. To přece nemá nic společného se statutárními výkazy a tak dále. Čili co mohou využívat? Mohou se podívat na transakční historii, mohou se podívat na, na Eh, bilanční saldo, účetní eh, saldo, vidí, zda společnost je zdravá, či zda má problémy. Už jsem téměř u konce, pane předsedo, čili celkově řečeno, informace, které mám k dispozici, my jsme navštívili mnoho bank, nejenom jednu nebo dvě, a se k tomu ještě dostanu. Banky potřebují takové jasnější zprávy nebo informace, nejde pouze o účty, o účetní, to je, to je spíše podívat, dívat se do minulosti. Banky potřebují dívat se do budoucna, jakým způsobem bude mm, společnost, jako bude mít výkonnost v následujících, v následujícím období. To si myslím, že je, mm, toto jsou důležitější informace, než dívat se pouze do minulosti, nebo pro banky by to mělo být užitečnější. Na dalším slajdu Vidíte, že jsme se snažili hodnotit, jakým, nebo jak důležité jsou tyto účty pro Mm, úřady, pro veřejné orgány. Samozřejmě my netvrdíme, že jsou nedůležité, nedůležité ovšem. Musíme se na to podívat určitým vyrovnaným způsobem, pokud jde například o e, daňové záležitosti, to je velice důležité, toho se to nebude dotýkat, to znamená, každé společnosti budou, každá společnost budou, bude mít svůj interní účet nebo daňové účty a tak dále. Hovoříme zde o třetí úrovni, to znamená, tyto účty budou zachovány, protože samozřejmě společnost musí platit daně. Každý členský stát bude definovat sám, co musí, člensk, co musí společnosti předkládat. Hmm, samozřejmě, že i pro eh, mikropodniky to budou muset stanovit bez ohledu na tuto eh, směrnici. Statistické úřady samozřejmě ty se většinou opírají o statisti- nebo o oficiální účetní závěrky pro své statistické údaje. Ovšem jak víme, tak tato směrnice přece by neměla sloužit pouze statistickým úřadům, mohou využívat alternativní zdroje, různé jiné metody, například právě ty daňové účty, o kterých jsem se zmínil, nebo řekněme nějaké vzorky, nebo dotazníky, nebo internet, přece žijeme v moderní době. Možná je, já si myslím, že existuje možnost, jak to překonat, čili celkově řečeno, my máme pocit, že mm, bychom měli vyjmout tyto podniky z této směrnice a že by to nemělo negativní dopad na veřejné úřady. My rovněž provádíme studii o tom, co potřebují podniky. Protože my bychom jim chtěli nabídnout následující věc prostřednictvím našeho návrhu, tak aby opravdu přizpůsobili tyto požadavky skutečným potřebám uživatelů. A my v komisi bychom neměli propadat nějaké iluzi, řídit všechno z Bruselu. Myslíme si, že bychom měli vzít v potaz potřeby každé jednotlivé společnosti, která je nejlépe definována na místní úrovni, regionální úrovni a ne na úrovni Bruselu. To je právě cílem našeho návrhu. Čili o co se snažíme? Snažíme se o vytvoření určité možnosti, pokud jde o tyto požadavky výkaznictví na národní úrovni, aby nemusíme se mít nějaké harmonizované účty v celé Evropě. Já si myslím, že bychom tím mohli právě snížit administrativní zátěž. Jakmile by členský stát měl tuto pružnost, mohl by si přizpůsobit své potřeby v oblasti výkaznictví, tak by požádal od svých podniků jenom to, co je skutečně zapotřebí a mm, tím mm, pádem by mohli seškytat právě nepotřebné, nepotřebnou administrativní zátěž. Poslední věc. Mnoho věcí zůstane nepochopeno s ohledem na tento návrh nejde o nějaké zrušení účetnictví. Samozřejmě každá společnost si musí vést účetnictví, podobně jako vy nebo já. Doufám, že tomu tak je, to je mm, jasné. Pokud je o DPH, nebo, mm, nebo, mm, podni, nebo zda, růz, různé legislativa v této oblasti. Samozřejmě to znamená, že musí vést účetnictví. Se, máme zde 70-stránkovou studii, mnoho dát, informací z různých zdrojů, externí studie, v, v dvouletém období veřejné konzultace probíhaly, na internetu konzultace došlo k rozhovorům, interview s jednotlivými zúčastněnými stranami, konkrétní Eh, subjekty, které pracují s malými, středně velkými hm, podniky a tak dále. Čili skutečně jsme se snažili, opravdu se přednesli pět různých eh, návrhů. Doufám, že si budete mít možnost si přečíst naše studii dopadu. Já vím, že máte hodně práce, ovšem my se opravdu snažíme z různých hledisek hodnotit celá tato data. Je to perfektně, to dokonal není. Je to pouze určitý odhad, nejde pouze o matematiku 2 a 2 jsou 4. Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak bychom se nebyli. My se snažíme opravdu opravdu na základě informací, které máme k dispozici v určitém rámci časovém, co by bylo nejlepší, jaké by byly plusy, minusy a tak dále. A třetí bod, poslední bod, my se nesnažíme bránit členským státům v tom, aby využívali mm, tuto směrnici pro účetnictví. To je, a vykazování to je možnost, pokud některé podniky či členské státy si myslí, že tyto požadavky čteté směrnice by měly být uplatňovány. Proč ne? Proč ne? Mají tuto možnost, to je jejich právo. Ovšem, pokud jiná země chce zajít dál ještě a většina zemí by se chtěla ubírat tímto směrem, my v komisi si myslíme, že bychom v tom neměli, neměli bránit. No a výhody našeho návrhu. To bylo spochybněno, občas je obtížné to nějak shodnotit důkladně. Nikdo nám před dvěma lety nebyl schopen říci, kolik máme malých podniků v Evropě. Přece my v komisi taky nemáme zázračné tlačítko. My jsme zjistili, že máme asi 5 celých něco milionů malých podniků v Evropě. My jsme museli provést studii. No a jaké by byly mm, výhody, kdybychom zrušili tyto požadavky? Já samozřejmě jsem si vědom toho, že náklady v Paříži, v Normandii jsou jiné, nebo v Polsku, ve Francii je obtížné to hodnotit. Máme se ovšem odhady a vidíme zde, že maximální eh, mm, zkrácení by bylo kolem 6 miliard eur. To je to maximální eh, ušetření, ovšem si myslím, že i polovina slov by nám stačila ve stávající krizové situaci. No a dále, co to je zátěž? Je rozdíl mezi zátěží a náklady. Zátěž to je těch 6 miliard, to musíte zaplatit a nechcete to platit, no nemusíte. Náklady, pokud byste z toho měli nějaký užitek, tak proč ne? Řekněme, ano, uděláte všechny tyto, budete mít tyto účty k dispozici, zlepší se, já nevím, váš zdaňovací systém nebo podobně, tak to samozřejmě by byly dobře vynaložené prostředky, čili to jsou dvě různé záležitosti, čili um, asi v oblasti těch 6 miliard je, vidíme ty úspory. Dobré načasování, to si myslíme, že je dobré. Mm, myslíme si, že by to mohlo být realizováno s vaší podporou velice rychle. Mm, obecně řečeno, pokud jde o revizi této směrnice, mm, mnoho lidí se domnívá, že to by byl nejlepší způsob před, ale to by pravděpodobně takto nefungovalo. My to musíme všechno prodiskutovat, prodiskutovat i s novou komisí. Uvidíme pravděpodobně někde v létě 2011 bychom to mohli mít k dispozici. Samozřejmě musí dojít ještě k jednání na půdě rady, parlamentu, asi dva roky a tak dále. Um, proces implementace nějakých 18 měsíců až dva roky, čili hovoříme zde možná o horizontu 2015. Toto řešení by bylo velice rychlým řešením, protože pokud bychom čekali na nějaký celkový obrázek, tak následujících pět let pravděpodobně k ničemu nedospějeme. My jsme projednali tento návrh s mnoha zúčastněnými stranami. V roce 2007 došlo k veřejné konzultaci nezávislé skupiny. Pan Štojber už o tom hovořil velice jasně mnoho členských, většina členských států podpořila náš návrh. Evropský parlament, vy, pan Léne, váš výbor, jste nás skutečně podporovali 18. prosince monského roku. Jste nás požádali tento návrh z vašeho výboru. Průmysl a malé a středně velké podniky, většina z nich nás podporuje Business Europe nebo mnoho malých podniků, bank, mnoho důležitých um, podnikových asociací, European Small Business Alliance, Federation Small Business Velké Británie, různé německé podniky, asociace, Chambre de Commerce Paříže před dvěma týdny připravili své stanovisko k tomuto návrhu máme to ve francouzštině k dispozici a vyjádřili skutečně solidní podporu. Hovoří se o tom, že by došlo velikým úsporám a tak dále, že by to mohlo mít dopad na, na kvalitu všech těchto informací, které jsou důležité pro malé a středně velké podniky. Tak jsem se o tom zmínil, to znamená, toto je stanovisko z Paříže a my se potom můžeme jenom podepsat. Děkuji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji také komisi za tuto zprávu. Mohu se zeptat, jestli se chce někdo vyjádřit? Paní Geringerová? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také za tuto prezentaci. Děkuji zástupci komise. My už se té věci věnujeme. A já myslím, že ta čísla ukazují, že bychom návrh měli podpořit. Měli bychom se zbavit zbytečné byrokracie, zvlášť co se týče malých a středních podniků. Takže bychom něco měli udělat co nejdřív, ale zdá se, že nejdřív v roce 2015 by se mohly mikropodniky dočkat nějakých úspor. Mrzí mě, že mikropodniky jsou zanedbávané. 6,3 miliardy za rok jsme promarnili. A to ukazuje, jak nákladná je bruselská byrokracie. A znamená to, že bychom skutečně měli něco udělat co nejdřív. Ale ukazuje to také, že sami vytváříme překážky. A vzhledem k tomu a vzhledem k nejrůznějším zprávám zjevně nazrál čas, protože naše ekonomika právě vychází z malých a středních podniků a z mikropodniků. A pokud chceme hospodářský růst, měli bychom takovéto iniciativy podpořit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat komisi za tuto prezentaci. Já mám několik připomínek, ale myslím si, že se všichni asi zhodneme na tom, jaký je cíl, a totiž zjednodušit účetní pravidla pro všechny evropské podniky. Protože, jak uváděla komise, současné směrnice, především čtvrtá a sedmá, jsou staré už 30 let. Od té doby se svět ekonomiky změnil. Tyto směrnice se několikrát měnily. A je to z právního hlediska takové celé složité, je to taková mozaika, já myslím, že na tom se všichni zhodneme, ale nezhodneme se na tom, jak to udělat. Zhodneme se na tom, že chceme pozměnit a zjednodušit všechna účetní pravidla pro všechny podniky. To má v úmyslu komise. To nám bylo řečeno. Do roku 2015, možná, že k tomu dojde dřív. Ovšem podniky potřebují viditelnost z dlouhodobého hlediska pro podnik pět let není moc dlouhá doba. Takže když nějakou změnu uděláme teď, za pět let nastane nějaká změna. Já myslím, že to lidem prostě zkomplikuje život. Kromě toho, navrhované výjimky vzhledem k tomu, že mluvíme o výjimkách zřejmě nikomu život nezjednoduší, spíš naopak. A poslední věc, ten limit, to, že to omezujeme na mikrosubjekty, pokud máte například podnik, který má do deseti pracovníků, což představuje většinu subjektů v Evropě, deset zaměstnanců to už je docela vysoké číslo. Stává se z toho střední podnik. To už není mikrosubjekt. Má to k tomu daleko. Takže když si vezmete třeba řezníka, který má 10 zaměstnanců, to je velký řezník. A obrat jeden milion, to už taky není mikrosubjekt. Takže ten cíl pro zjednodušení je příliš široký, pokrývá příliš mnoho podniků. abychom mohli mít nějaké právo na výjimku. Což by najednou znamenalo, že dojde k narušení hospodářské soutěže. Lidé si budou vybírat ten systém, který se jim nejvíc hodí. Některé podniky na základě svého právního postavení nemohou mít žádné výjimky nebo právo na výjimku. A pak by mohlo právě také docházet k narušení hospodářské soutěže. Takže co my požadujeme? My chceme tento návrh odložit a chceme úplnou revizi veškerých účetních směrnic na základě studie dopadů, která by pokrývala všechny možné dopady pro všechny podniky. Dopady na jejich práva, na jejich požadavky na půjčování prostředků. A pokud chceme konkrétní legislativu, specifickou legislativu pro mikropodniky, já bych řekla, že bychom ji měli lépe vymezit. Ale, říká pan předseda, jedná se o naléhavou situaci. Máme tady ještě čtyři řečníky a musíme přejít na další body programu. Ano, je to velice důležitý bod, ale mohli bychom to prostě zatím nechat nebo všechny požádat, aby se drželi jednoho minutového, jednominutového limitu. Děkuji. Já eh, jsem se k tomu vyjádřil už v minulé debatě. A e, tak, jak jsem to řekl, tak to vycházelo trošku z jiných východisek, než to, co řekl zástupce komise. Já bych chtěl říct, že podporuji pozměňovací návrhy pana Léného, našeho předsedy, e, poněvadž myslím, že to posouvají správným směrem. Říkám to proto, že kompromisní pozměňovací návrhy berou v úvahu různá hlediska a že by mohly být základem pro konsensus. Děkuji. Děkuji. Paní kolegyně Regner. Eh, já tedy eh, budu velice stručná, neboť mnoho z toho, jsem chtěla říci, už eh, tady bylo řečeno accounting tailored to the need of users, to znamená eh, účetnictví podle potřeby uživatelů. Eh, to je velice zajímavé, velice odvážné, ale já si myslím, že eh, tím se nedosáhne cíl zredukování byrokracie. třeba u malých firm Eh, když třeba budou žádat úvěr, tak vzhledem tomu, že nebudou mít účetnictví v plném rozsahu, bude se po nich žádat další překládání další dokumentu a to vlastně není zjednodušení ani eh, rovné podmínky. Další pan kolega. Děkuji, pane předsedo. Já de facto nejsem řádným členem výboru. Já jsem z výboru měnového a hospodářského a e, proto mě tedy tato zpráva zajímá. Stanovisko mého výboru ekonomického je takový, že tento návrh nedosahuje stanoveného cíle. My chceme, aby komise v rámci přeskumu čtvrté a sedmé směrnice e, přišlo se zvláštní úpravou pro ty nejmenší podniky a tam tedy situaci zjednodušit. A já si myslím, že to je lepší, než to všechno předat zpátky členským zemím, protože to dopadne zase tak, že eh, budeme mít několik eh, nebo spoustu různých řešení a vyplynou z toho problémy pro společný trh. De facto je možné stanovit eh, to, co malé podniky skutečně potřebují. To skutečně možné je já tady vím z lidí, kteří o tom něco vědí, že největší eh, problém pro ně je ta roční účetní závěrka. A jestliže eh, kromě toho musí dělat ještě nebo ke další věci, tak to bude ještě větší zátěž. Já jsem nesledoval celou debatu, nemohl jsem tady být od začátku, ale zdálo se mi velmi nepříjemné, když komisař na tiskové konferenci prohlásil, že závěrem hospodářského výboru eh, bylo cosi, co se, eh, co se eh, opíralo o belgický pozměňovací návrh. No dobře, já jsem zpravodaj a jsem belgičan, ale to ještě neznamená, že tedy německý komisař mě za to musí chválit nebo ne. To skutečně to, a navíc to byl komisař pro úplně jiný rezort. Kdyby se k tomu vysloval pan McGreevy, tak je to v pořádku. A teď tedy eh, žurnalisté se mě ptali, jestliže eh, to v hospodářském výboru bylo 33 ku 8, no a, eh, a prostě to nebylo přijato, protože jsem Belgičan, ale protože na tom byla zhoda. Jedna minuta, prosím všichni. Ano, já můžu být ještě kratší. Moje hlavní pochybnost, a myslím, že to je zásadní problém v celé věci, je, že, me, že eh, mezi eh, podnikem, který je vlastně eh, totožný s jednou osobou a podnikem, který zaměstnává deset lidí, že to je něco úplně jiného. A ano, já jsem řekl, že v to ještě budeme debatovat eh, jindy podrobněji. A teď už na to nemáme čas, takže vám všem děkuji. Já chci jenom eh, říci dvě věci. Centrální otázka je otázka konkurence, volné soutěže a kolegyně Kaste to řekla správně, eh, že mnichovský pekař určitě si nekonkuruje s pařížským pekařem. Čili tady je prostor pro kompromisy. Ale samozřejmě tam, kde se eh, konkuruje přes hranice, tak tam je důležité, aby byla stejná pravidla. Čili tady to mm, zase nemůžeme tolik ustupovat v eh, prospěch kompromisu. Ale eh, pokud se týče podniku, který chce si vzít úvěr, tak stejně musí předložit příslušné dokumentace bance, ale mně se zdá, že e, u malých podniků je to tak, že většina ani nechce úvěry, ale pokud chtějí, tak samozřejmě se to musí nejdříve dopracovat, aby byly tedy e, jaksi e, uznatelné bankovní požadavky. No jinak, pokud se týče kompromisu, ano, to ještě budeme muset prodiskutovat. Já vám zatím tady děkuji za příspěvky, děkuji také za komisi za to, co předložila komise a skutečně eh, připojuji se k tomu, že to nebyl nějaký belgický návrh, eh, že to bylo skutečně většinové rozhodnutí. Takže tak bych to uvedl na pravou míru a děkuji vám. No a teď eh, opět se ujímám předsednictví a dostáváme se k jednání za zavřenými dveřmi a prosil bych všechny ty, kteří nezbytně nemusí být přítomni, aby opustili jednací místnost.